Vážení kolegové, dobré ráno. Můžeme začít. Začneme svou schůzi. Jsme teď. Ano, Sven. Omlouvám se, pane předsedo, ale rád bych se taky zeptal, když tady vidím ostatní kolegy, dostali jsme verzi hlasovacích seznamů pro hlasování ve 2.30. To je 75 stránek. Já osobně si myslím, že není přiměřené, aby se na tom pracovalo. Já nebudu mít šanci se podívat na výsledky. To znamená, že bych rád, aby se o té zprávě dnes nehlasovalo, protože si myslím, že dostat to ve 2.30 ráno před hlasováním na takhle důležité téma je v dnešní ožehavé době opravdu věc, která neumožní, abych převzal odpovědnost za diskusy v tak krátké době. Já chci jenom toto říct a rád bych požádal, abychom se téhle věci při hlasování dnes prosím nevěnovali. Děkuji. Chápu, o co déle, přesto Musím říct, že pokud vím, kompromisy byly rozeslány před delší dobou a co v tom posledním hlasovacím papíru je jiné, je jenom požad, pořadí pozměňovacích návrhů, ale nikoli v to, čeho se týkají. Takže nemáme dnes žádné kvórum, přijali jsme pořad jednání takže prostě musíme podle toho postupovat, ale samozřejmě můžete s tím opět přijít, ale v tu chvíli nebudeme o tom rozhodovat. Je to vaše rozhodnutí, pane předsedo, ale rozhodnutí, o čem se bude a nebude hlasovat, bylo změněno. Je to opravdu těžké posoudit ten hlasovat, tu hlasovací listinu. Věci, který se to týká, o tom se hlasovat nebude a proto to samozřejmě je zcela zásadní rozdíl tak, abychom mohli zaujmout rozumné, rozumný postoj ke stanování. Ale vy jste zjevně tak rozhodl, já se s tím mohu opět přihlásit, ale prosím, abyste zvážil, že je to skutečně řádná demokratická procedura. Děkuji, říká předseda, děkuji, bereme to na vědomí. Teď tedy bod číslo 7, což je posuzování Eh, přesunkom aktů přenesené pravomoci a prováděcích opatření. Jedná se to dokumentu MIFID a MIFIR, to jsou, dokum, to jsou právní předpisy týkající se trhu finančních nástrojů, to jsou akty přenesené pravomoci a my se samozřejmě na to budeme soustředit. Budeme se soustředit i na nadcházející technické, regulační a implementační standardy. Je to diskuse před finalizací těchto aktů v přenesené pravomoci. Také bych chtěl využít této příležitosti a přivítat neformální dohodu o právní revizi návrhu, který o něm se předpokládá, že omezí problémy, které jsme v minulosti měli v souvislosti s technickými změnami, které mohly spožďovat a protahovat to období. A na druhou další věc, já tady reflektuji pozici, která zazněla, že tohle by mělo mít ryze technický rozměr a Parlament by to třeba si nepřál, aby političtější záležitosti byly probírány tímto způsobem, mohlo by dojít k omezení transparentnosti vztahu mezi ESMA a komisí. Rád bych přivítal pana Martina Merlina, který je ředitelem pro finanční trhy a pana Stevena Majora, který je předsedou. Stejně tak vítám zástupce delegací ESMA a komise. Oba pánové nás nejprve krátce uvedou do tématu. Máte na to sedm minut, je-li to možné. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo, a dobré ráno. Tady v parlamentu byste přijali MIFID 2 v roce 2014, tak aby se rozšířila efektivita, odolnost a integrita finančních trhů. Toho by se mělo dosáhnout cel, prostřednictvím celé řady cílů, větší transparentnost trhů, více obchodování na regulovaných trzích, eh, splnění závazku G20 v oblasti trhu s deriváty, usnadnění e, přístupu ke kapitálu pro malé a střední podniky, posílení ochrany investorů a držet krok s technologickým rozvojem, hlavě e, regulací vysokobrátkového trhu. Nová pravidla by měla platit od 3. ledna 2017 a pokud se podíváme na oblast aktů přenesené pravomoci, tak ty akty, které se neopírají o technické standardy, které poskytuje ESMA, tak to jsou čtyři hlavní oblasti, kdy komise a ESMA s technickou poradnou expertní skupina a zpravodaj a čtinový e, zpravodaj, to jsou ti, kteří na tom pracují a to jsou všechno věci důležité pro naší dnešní diskusy. Za prvé, musíme se shodnout na řadě důležitých definic, které budou stanovovat kritéria a Prahy pro systémovou analýzu. Dále je to definice HST potom komoditní deriváty. Za druhé musíme vyvinout pravidlo pro poskytování dat tak, aby e, byly, byly poskytovány rozumné údaje. Za třetí potřebujeme specifikovat pravidla pro fungování malých a středních firm pro prvotní a další obchodování a také potřebujeme e, výkaznictví pravidelné a spolehlivé a za další potřebujeme schodu na tom, jak to bude v oblasti inducement. Musíme specifikovat, za jakých okolností je něco takového e, přípustné a je také nutné vědět, jak se to konstituje a jaké informace potřebujeme od správců portfolia. Komise zatím nemá definitivní názor na tom, o tom, jak k tomu přistupovat. Dnešní debata bude pro utváření názoru důležité, ale je jasné, že je třeba dosáhnout konsenzu rychle tak aby jak účastníci trhu, tak národní orgány měli jasno dříve, než eh, dojde k transpozici a aplikaci tohoto dokumentu. Zmínil jsem aktiv přenesené pravomoci. Teď se dostanu k závazným technickým standardům. Tady komise sleduje práce, kterou odvádí ESMA, účastníme se těchto aktivit Víte o tom, že došlo k výměně do dopisu mezi DG FISMA a ESMA, tak aby se eh, srovnala výchozí báze mezi těmito institucemi, tak eh, aby kvalita právního návrhu odpovídala aký komunitér. Samozřejmě nejde, není, nepřipadá v úvahu, že by se tím nějak vyprazňovalo právo ESMA stanovit závazné technické standardy. Rozhodně to ani neubírá právo komise, aby eh, se vyjádřila k relevantním standardům, jakmile budou formálně notifikovány komisi. To znamená, že integrita procesu zůstává zachována. Co se týká závazných technických standardů, tak eh, hlavní věc, které se hlavně věnujeme, eh, jsou transparentnost před obchodem a po obchodu, co se týká především eh, obchodu s dluhopisy. Jde o kontrolu v oblasti algoritmického obchodování a Prahy a limity, které se týkají e, těch doplňkových aktivit. To je další skupina, věc, kter, skupina témat, kterým se budeme věnovat. Chci poděkovat panu zpravodaji a stínovým zpravodajům, pan Finburn, paní Swinburne, pan Dodds, paní van Neuvenhuizen, pan Giegold a pan Demasi Těmto všem děkuji za jejich skvělý příspěvek, který nám poskytli. Je to opravdu důležité, abychom splnili cíle textu, který byl legislativci přijat v roce 2013 a potřebujeme implementační opatření, která vnesou do věci jasno. Naše práce je také velice důležitá s ohledem na širší politické cíle, tak, aby vznikla Unie kapitálových trhů a abychom přispěli k růstu a růstu počtu pracovních míst v rámci tohoto mandátu. Potřebujeme dosáhnout cílu, cílů, které budou stimulovat růst. Potřebujeme zachovat ochranu investorů, poskytnout stabilitu a musíme si být vědomi kumulativních efektů různých prvků legislativy, které byly přijaty a musíme se vyhnout jakýmkoliv negativním dopadům. Jsme přesvědčeni, že MIFID 2 přispěje ke splnění těchto cílů a abychom tak mohli učinit, tak je potřeba finalizovat a kalibrovat implementační opatření. Co se týká procedury, Pane předsedo, závazné technické standardy by měly být v ESMA přijaty v září a akty přenesené pravomoci by měly být od komise stejně tak uvedeny v platnost v září. Děkuji. Děkuji vám. A nyní má slovo předseda ESMA Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové. Jsem velice rád, že jsem byl pozván předsedou a poslanci Ekonu, aby představil činnost ESMA implementaci MIFID 2 MIFIR a Rád bych také potrhl skvělé diskuse v minulosti o těchto důležité legislativě. Rád bych na úvod opakoval, že MIFID 2 a MIFIR jsou nejzávažnější a nejobjemnější regulací úrovně dvě, s níž se ESMA zabývala. Nyní máme za sebou dvě kola veřejných konzultací, obdrželi jsme eh, mnoho podnětů od aktérů a samozřejmě se konala také řada slyšení. Periodicky jsme informovali parlament o postupu a diskutovali o klíčových otázkách technologických standardů a technických doporučení. Já bych se dnes rád zaměřil na tři oblasti které se těší největším zájmu aktérů a jsou technicky složité nekapitálové nástroje, komoditní deriváty a test doplňkových aktivit u nefinančních subjektů. Takže nebudu nyní hovořit o technických doporučeních, protože to je teď na straně hřiště Evropské komise a já se zaměřím na ty tři prvky technických standardů. Takže za prvé, eh, nekapit, eh, režim kapitálové transparentnosti. To pokrývá celou eh, řadu tříd aktiv a žádá se to celou řadu prahových hodnot v těchto třídách aktiv, tak aby ten eh, systém v budoucnu prakticky mohl fungovat. ESMA analyzovala mnoho dat z obchodních systémů a registru obchodních údajů, aby nalezla adekvátní řešení. Přesto nebudeme schopni najít ideální systém, který by perfektně vybalancoval transparentnost a likviditu a uspokojil všechny účastníky trhu. Pohledy různých účastníků trhu o tom, jak by měl vypadat takový eh, perfektní systém, se velmi liší, ale mohu vás ujistit o tom, že se snažíme najít rozumné fungující kompromisy a jsme odhodláni znovu se podívat na nekapitálová pravidla, jakmile budou používána v praxi. A to je vlastně i ta výhoda těch technických standardů, které umožňují toto eh, podle vývoje finančních trhů upravovat. Také vás mohu ujistit o tom, eh, že jsme si vzali k eh, srdci význam konzultací a promýšlíme flexibilnější systém, který by lépe reflektoval rozvoj trhu a byl založen na kvalitnějších datech. Toto zvýšení kvality eh, by mělo nastat, jakmile se bude MIFIR v praxi používat. Co se týče transparentnosti dlu, eh, trhů s dluhopisy, zde se snažíme také být preciznější a finální výsledek bude samozřejmě vypadat jinak, než to jste viděli ve fázi konzultací. Nyní se podívejme na limity pozic. Zde si uvědomuje, že celá řada aktérů má určité obavy, ale ty jsou nejrůznějšího druhu. Zabýváme se touto problematikou a musíme se uvědomit, že požadavky úrovně jedna pozičních limitů je velice široký. Je to od eh, velmi likvidních eh, produktů po absolutně nelikvidních proto zde ESMA musí opatrně našlapovat a univerzální přístup nemůže být řešením hodným pro všechny. Takže reguláty musí nastavit poziční limity, ale na druhou stranu všechna ta rozhodnutí se musí implementovat po rozhodnutí výboru ESMA, tak až tu bude e, mechanismus pro konzistentnost a zohlednění různých typů likvidity smluv. A třetí e, téma zajímající aktéry je ten e, dvojí test týkající se doplňkových aktivit. ESMA provedla e, dvojsměrný test pro úroveň 1 pro analýzu nákladů a výnosů a uvidíte několik jiných nových návrhů ESMA oproti konzultacím. Nedostatek kvalitních dat je něco, co omezuje úsilí ESMA. Eh, hledáme zde pragmatické řešení. Na závěr mi řekně, eh, dovolte eh, zareagovat na tu právní revizi, o níž jste hovořil na začátku. Rád bych řekl, že zde jde o technickou kvalitu textu, o právní kvalitu textu. Nepředjímá to žádným způsobem pro ESMU nebo pro Evropskou komisi nějaké rozdílné názory, nemožnost rozdílných názorů. Když se podíváte do minulosti, když jsme se lišili v názorech, tak jsme se vždy chovali velmi transparentně a proto jsem pevně přesvědčen o tom, že takto budeme postupovat i v budoucnosti. A proto se tedy zaměřujeme e, pouze na tu právní kvalitu, tak abychom celý proces urychlili. Děkuji vám. Děkuji a nyní má slovo pan Ferber, zpravodaj. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za vaši prezentaci. Děkuji tedy komisi, zástupci ESMY. Dovolte mi, abych také co nejsrdečněji poděkoval za tu úzkou a dobrou spolupráci s generálním ředitelstvím FISMA za poslední roky. Myslím si, že se nám opravdu podařilo na několika místech ty návrhy zásadním způsobem zlepšit, ale přesto je zde ještě řada věcí, na kterých je třeba zapracovat a já se jim budu eh, věnovat. Rád bych ale také uvedl, že sice je zde velmi dobrá spolupráce s ESMA, ale dostanu se k některým procedurálním otázkám. Máme zde určité problémy, které bychom měli řešit. Já e, prosím o pochopení, že budu mluvit trochu obšírněji, protože je zde celá řada Eh, témat eh, poziční limity, kalibrace, likvidní trhy pro různé třídy produktů a celá řada dalších záležitostí. A já jsem toho názoru, že v mnoha oblastech už jsme odvedli hodně práce, jenomže tím, že komise vlastně chce předložit jenom dva velké balíčky, musíme hovořit úplně o všem. V jiných oblastech legislativy ty akty přenesené pravomoci přicházejí postupně jeden za druhým, takže tam je jednodušší se soustředit na jedno nebo dvě vybraná témata. Abych začal těmi pozičními limity. Asi se shodneme všichni na tom, že pro stanovení pozičních limitů je nejrozumější, eh, je to zkoumat smlouvu od smlouvy, a podle jednotlivých typů kontraktu stanovat jednotlivé poziční limity. Pan Major na to eh, poukazoval, máme zde vysoce likvidní a vysoce nelikvidní trhy v této oblasti. Co se týče toho, že je zde vlastně více než tisíc smluv a ta datová základna úplně není nejlepší, abych to tak řekl, tak chápu, že jsou zde praktické problémy, ale obráceně návrh ESMA že by zde byla šířka pásma 25% z variace 15 plus 15 minus, to není tento to správná odpověď, protože pro vysoce likvidní trhy to je příliš vysoko i když vezmete ten spodní limit. A pro ty vysoce nelikvidní je to zase moc málo, i když vezmete tu horní hranici. Já jsem se na to díval, jak to funguje v eh, USA, CFTC. Zatím u poziční limity stanovilo jenom u 28 kontraktů a to je trošku málo, abychom to tak jasně řekli. Jenže oni bojují se stejným problémem, také tam trochu tápou a proto bychom opravdu měli dbát na to, co zde činíme. Nemyslím si, že ten všeobecný přístup, a vy jste to sám říkal, že ten univerzální přístup pro všechny nebude fungovat. Jenomže s tímto přístupem u vysoce likvidních trhů vlastně budete na tom příliš vysoko a u těch nelikvidních vlastně to bude příliš málo. To bude příliš nízké, takže paušální řešení považuji za nepřijatelné. A potom ta e, výjimka pro ty doplňkové činnosti, to je taková ta hlavní otázka, zda k tomu potřebujete nebo nepotřebujete bankovní e, licenci. Kdo, na koho se vstala výjimka, ten ji nepotřebuje a kdo je mimo, ten ji potřebuje e, licenci. A to se, pot, se všem dopady pro um, držitele bankovní licence a proto je zde třeba postupovat obezředně také při stanovení těch prahových hodnot. Těší mě, že ESMA není oznámila, že se ještě jednou podívá, udělá přeskum celého toho sektoru a já se k tomu ještě závěrem dostanu, protože to platí pro celou řadu témat. Prostě měli bychom bát, na to, abychom nevylili dítě i s vaničkou. Vždy jsme se shodli na tom level one, že tam, kde se jenom obchoduje, se chceme aplikovat pravidla pro obchodní platformy. Takže tam, kde se e, pracuje burzovním typem, co nesouvisí nějak se zajištění vlastního obchodování, tam samozřejmě také e, se to musí podléhat burzovním pravidlům. Tam, kde jde jenom o to zajištění toho vlastního obchodování, to je přesně ta výjimka pro té doplňkové činnosti, tam to musí být umožněno. A já nevím, zda ten návrh není 5% Eh, kapitálu a 25% eh, podílu na trhu opravdu povede k kýženému cíli, zvláště když zde máme, ne, nejsme schopni vlastně ten tržní podíl vypočítat, protože k tomu nemáme vlastně žádnou datovou základu. Takže to vlastně jsou dva výstřely do tmy. Potom je důležité téma ochrany spotřebitelů. Vědomně, a říkám to opravdu explicitně, že vědomně jsme zde nechali Eh, velký prostor pro eh, fungování na národní úrovni, protože už máme eh, široké spektrum ochrany spotřebitelů v jednotlivých státech, kde mnozí pro své vnitrostátní trhy a vnitrostátní specifika učinili příslušné návrhy, anebo už existuje vnitrostátní legislativa a je v platnosti a účinnosti v této oblasti. A my jsme prostě neviděli eh, pro nás možnost a politicky by to bylo i nesprávné podle mého názoru, kdyby najednou nastoupila Evropská unie a celému světu vykládala, jak má fungovat. Ale teď obráceně za to, a to se obracím na komisi, to znamená, že ochranu eh, potřebitele bychom měli tedy dát do delegované směrnice a ne do delegovaného nařízení. Tak, aby vůle legislátora a sice nechat eh, ten prostor pro jednotlivé státy byla vyjádřena. Poradenství v oblasti provizích eh, my jsme zde principiálně eh, neformulovali jako generální mm, pravidlo a dali jsme zde zvýšené pravidla pro informování a vyjádřili jsme se proti všeobecnému zákazu provizí ale to e, znamená, že se to nesmí zavést e, zadními vrátky. To kritérium musí být nastavené tak, aby bylo splnitelné, protože když bude nesplnitelné, tak vlastně tím zavedete také zákaz provizí. A i zde existují různé modely a musí mít svůj prostor, protože Evropa je jednotná v rozmanitosti. A to je naše moto které bychom také měli zohlednit. E, potom akciový research, to je, myslím, téma, kde jsme se pohybovali správným směrem v minulých měsících, ale je zde řada otevřených otázek. Přece jenom je zajímavé, že dva orgány dohledu vnitrostátní dospěly k naprosto opačnému hodnocení co se týče návrhu k tomuto tématu v rámci Commission Sharing Arrangements a myslím si, že to je tedy něco, o čem bychom ještě měli dále hovořit. Potom technické poradenství eh, ESMA týkající se zveřejňování. Něco máme také v PRIPS a v USIC, eh, ty disclosure rules Teď jde o to, když hovoříme o stejném produktu a stejných eh, eh, požadavcích na zveřejňování, aby v Pripsi si tam myslit, eh, jsme opravdu třikrát dělali to tež. Protože jinak bychom se dopustili něčeho, co asi není v zájmu legislátora. Takže jak zajistí komise, tak abychom na závěry potom neměli rozdílné, možná i protichůdné povinnosti ke zveřejnění z různých směrnic. Článek 56.2 návrhu, tam komise po, upozorňuje na problém a říká, že je třeba zveřejňovat i ty náklady, které nejsou v informačním e, přehledu UCIC. A to tedy znamená, že ty jednotlivé právní akty nejsou úplně precizně sladěné a na to bychom se měli zaměřit. Reasonable Commercial Basis, další takové téma. Jeden z úkolů ESMY bylo aby to lépe definovala tento pojem. ESMA diskutovala o různých možnostech a aktuální návrh se skládá z řady e, principů transparentnosti plus reasonable margin, jenomže ta zase není definovaná, takže my něco definujeme tím, že to upřesníme a pak tam ještě přihodíme něco, co definované není. No to je opravdu zajímavý způsob definování. Neznámou hodnotu e, definovat pomocí jiné neznámé. Já myslím, že to nás neposune dále. A zde bych rád apeloval na komisi, aby přece jenom vypracovala komisi, která opravdu nastolí rovné podmínky a ne celou řadu interpretačních možností. A další věc, kterou vidím negativně, odstavec 11.2, že zvyšování cen může být založené jenom na zvyšování nákladů. Já myslím, že to je příliš striktní. Měly by se zde jiné věci, například dění na trhu, nový obsah činnosti, další služby, protože jinak by to brzdilo rozvoj celého odvětví. Potom režim systémových internalizátorů, to je důležitý, protože Broker Crossing Networks se vlastně mění v té systému systémové internalizátory, to je třeba se na to posvítit. ESMA má za úkol v technickém poradenci jasně definovat, co jsou kritéria pro zařazení do této kategorie. Náš zák- naše eh, zákonodárství level 1 eh, hovoří o tom jenom, že to musí být systematické a časté, takže hm, počet eh, stálých aktérů by měl zůstat dlouhodobě stálý a mělo bychom se vyvarovat častého mění statutu. Aby se tedy definovalo, zda spadáte po definici systémického internalizátora, musí být známý celkový obchodní objem daného produktu, ale není jasné, zda při vstupu v účinnost MIFID 2 zde budou pro dispozici pomocnicím Consolidated typ, takže jak se chtě, CS má a komise postarat o to, aby zde ta data byla, aby bylo možné udělat náležitý výpočet a proto kritérium substantial basis potřebujeme absolutní eh, limitní hodnotu de minimis, spodní hodnotu, aby malé firmy s nelikvidními eh, produkty eh, nebyly automaticky klasifikovány jako systémoví internalizátoři. A poslední poznámka to se týká toho dolaďování. Já si myslím, že u celé řady důležitých otázek týkající se kalibrace různých na mm, režimu tech size, eh, limitů HST, definice likvidních eh, trhů, režim výjimek a tak dále, že zde opravdu ještě hodně tápeme, protože datová základna ještě je, je špatná double volume cap a je tam celá řada dalších věcí, ale také protože dění na trhu po plném vstupu v účinnost myslodu se se také změní. A v této souvislosti nelze vyloučit, že u některých e, těchto e, parametrů to budeme muset dolaďovat, tak aby ta pravidla opravdu přinášela očekávaný a žádoucí účinek. A pokud toto nastane, tak si kladu otázku, jaké možnosti zde budeme mít, jak rychle to půjde jak budou zaručena práva Evropského parlamentu a pak otázku přímo směřovanou na ESMA. Říká se nám, že nové textové verze nám mohou být předány teprve tehdy, když je potvrdí výbor ESMA Board, ale když je výbor ESMA potvrdí, tak se nám řekne, na to už nemůžete sahat, protože teď už je to schválené e, tím výborem ESMA, takže já vás prosím o pochopení, že my jako Evropský parlament eh, nechceme, aby naše práva byla dováděna ad absurdum, takže budu rád, když odpovídete i na tuto otázku. Omlouvám se, že jsem hovořil trochu déle, zaměřil jsem se na eh, nejdůležitější věci, ale může za to komise, která nám předkládá dva delegované akty a ne nějakých eh, těch sto jednotlivých, tak proto jsem to musel říct trochu ze široka. Děkuji. Thank you for your... Děkuji za vaši velice bohatou prezentaci. Analýza, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Kolegové si možná pamatují, že minule, když jsme mluvili o MIFID 2 a MIFID, tak um, těch možnostech eh, kontroly, tak bylo řečeno, že toto je asi nejvýznamnější legislativní akt úrovně 2, která ESMA přijala. A nyní eh, to je také ta nejobjemnější, takže to je evidentní jenom z těch, už z těch připomínek, které padly do posud, eh, tak složitost tohoto aktu nelze podceňovat. Já proto chci poděkovat jak ESMA, tak komisi za jejich eh, vynikající práci. Skutečně byla vynikající při eh, přípravě toho množství přenesených pravomocí a regulačních standardů, které MIFID 2 a MIFIR vyžadují. Také chci poděkovat panu Ferberovi za to, že díky němu my jako parlament se angažujeme eh, v, na přípravě těchto aktů úrovně 2 a také chci poděkovat dalším stínovým zpravodajům. Naše diskuse vždy byly velmi konstruktivní a doufám, že pomohly ESMA i komisi v jejich práci. Vzhledem k rozsahu tohoto tématu, myslím, že bychom všichni mohli e, na každém tématu zprávit minimálně půl hodiny, ale já se chci omezit jenom na čtyři nejvíce kontraverzní oblasti diskusí MIFID a um, říci, kde já myslím, že by ty diskuse úrovně dvě měly skončit. První um, hm, nekontraverzní uh, není předmětem ochrany investorů, což mnoho aktérů samozřejmě zajímá, stejně jako parlament. Jak my všichni víme, MIFID 2 má zajistit, aby ti, kteří nabízejí finanční poradenství, to dělali podle svých nejlepších schopností a v nejlepším zájmu svých klientů bez střetu zájmu, které by jim bránili v tom, aby dosáhli mm, některého z těchto cílů. Legislativa stanoví okolnosti, za jakých je vhodné, aby poradci, investiční poradci dostali, dostávali pobídky od různých firm. Jednak klasifikuje takzvané malé eh, nepeněžní benefity, které lze eh, považovat za mm, motivaci. A je důležité, že tyto výjimky jsou přesně definovány. Proto bych požádala komisi, aby změnila svůj návrh a zajistila, že skutečně tam bude vyčerpávající seznam drobných nepeněžních benefitů. Tyto poplatky, to, jsou to poplatky, které jsou považovány za motivaci a ty samozřejmě budou zakázány e, nezávislým poradcům a portfolio manažerům. Budou povoleny těm nezávislým poradcům, kteří mohou prokázat, že e, zvyšují kvalitu jejich služeb. Tato k, tento test kvalit, zvýšení kvality musí být dostatečně přísný, aby ten režim měl smysl. A mě by skutečně ehm, vadilo, kdyby se to mělo nějak rozmělňovat. Byly dostatečné diskuse o tom, zda ehm, investiční pobídky by měly být považovány za mm, pobídky nebo motivaci. A ehm, podle mého názoru, pokud je to neprůhledné, ta platby, tak ano, a je to spojeno s jinými službami jako um, exekucemi. Eh, je těžké najít uh, režim, který by odděloval tyto eh, druhy pladeb. Proto bych řekl, eh, proto poslední konzultace v prosinci ukázaly, že mohou dodržet ten princip při zohlednění některých eh, problémů, které mají eh, zainteresovaní aktéři. Kdy mm, ten text přenesených pravomocí na základě poradenství ESMA ehm, znamená, že někteří národní regulátoři to um, interpretují různými způsoby. Někteří se domnívají, že to zakazuje sdílení provizí, jiní si myslí, že to je možné. Nemůžeme se dostat do situace, kdy různé jurisdikce takto zásadní věc budou různě interpretovat. Může komise potvrdit, zda sdíl, že sdílení eh, provizí je zakázáno nebo ne? Pan Weferber hovořil o mm, potřebě manévrovacího prostoru a to chápu. Nicméně určitý manevrovací prostor může být na úkor narušení jednotného trhu a vytvoření právní nejistoty. Druhá oblast je zavedení nového regulačního režimu pro komoditní deriváty. Samozřejmě v jednání o MIFI toto bylo prioritou pro SND, zajištění toho, že by spekulace eh, finančních firm nemohla v budoucnu vytlačit nahoru ceny komodit, jako je palivo nebo potraviny. To byl, to byl důvod zavedení nových limitů pozic pro základní komodity, aby jeden hráč nemohl dominovat trhu a takto vytlačovat ceny nahoru. Já plně chápu, že ESMA e, čelí skutečným výzvám při stanovování tohoto režimu pro evropské komodity. Je to mm, více než 1300 kontraktů. Musí najít rovnováhu mezi striktními limity pro nejvíce likvidní trhy a chránit ty trhy, které jsou velice nelikvidní. To je tedy e, důvod stanovení těch 25% pro režim pozičních limitů a národním regulátorům umožnit e, další plus minus 15%. Souhlasím s tím, co řekl pan Ferber, když musím říci, že nesouhlasím s jeho navrhovaným řešením. Stávající přístup znamená, že v některých trzích jeden hráč může mít 40%, držet téměř polovinu trhu. To je proti, jde proti e, záměru původní směrnice. E, limity defaultních pozic by měly být nižší a Eh, poskytované pouze, pokud bude důvod, že bude mm, věřit, že bude poškozena likvidita. Takže já bych navrhovala stanovit 10% a umožnit národním regulátorům, aby eh, to, to zvýšit, pokud budou mít pocit, že hrozí ohrožení eh, likvidity. Dále ESMA, byla jsem pozeměna, že ESMA může používat pravomoci podle článku 57.3 a přidat kritéria k další k sezdávajícímu seznamu kritérií pro definování metodologie limitů pozic, spíše než dát národním orgánům těch 15 15% eh, marže. Takže bylo zajímavé, proč tento přístup nebyl zvolen. MIFID 2 také zavádí um, režim um, hlášení pozičních limit, přičemž některých trhů je, e, e, některých cizích bude třeba zveřejňovat pozice. E, jsou to trhy s více než 30 účastníky. I tak budou mít tři týdny na to, aby to dodrželi. To se mi zdá vysoké. Já se chci zeptat komise, zda by zvážila jejich snížení. Třetí oblast je zavedení nového režimu transparentnosti pro řadu finančních nástrojů. To je samozřejmě jádrem toho, co prosazuje MIFID 2. Transparentnější finanční trhy, kde bude obchodování regulováno a monitorováno, aby nedošlo k katastrofám, které vedly ke krizi, kde nikdo nevěděl, co kdo drží a kdo s kým obchoduje. Proto je důležité, aby implementace MIFID 2 vždy eh, spíše chtěla více transparentnosti než méně. My chceme, aby ty trhy byly co nejviditelnější, aby řádně fungovaly. I když samozřejmě příliš transparentnosti není vhodné pro nelikvidní trhy jistými instrumenty, eh, by bylo chybou pro obchodníky zveřejňovat své pozice předem. Pokud ohrozíme likviditu na těchto trzích, samozřejmě mm, ohrozíme firmy v celé Evropě Mm, k době, kdybychom měli zlepšovat jejich přístup k tržnímu financování. Takže chápu, že to je obtížné stanovení toho Prahu transparentnosti pro tyto finanční nástroje, především nekapitálové. Já sympatizuji s jejich eh, problémy, když hledají rovnováhu mezi transparentností a likviditou. Avšak jako um, legislativec považuji za uh, frustrující, že od prosince jsme nedostali informace od ESMY, jak uvažují v této oblasti. Vím, že tam jsou neschody o úrovni z, z konzultací v prosinci. Vím, že pokračuje diskuse o stanovení toho Prahu a nejlepší úrovni toho Prahu. A uh, od ESMY jsme slyšeli velice málo. A myslím, že není správné, aby poslanci schválili technické standardy a snažili se získat informace z druhé ruky od mm, aktérů v průmyslu. To nezlepšuje legislativu a zvyšuje to návrh, eh, hrozbu toho, že parlament bude proti konečnému návrhu, pokud nebudou, nebude parlament konsultován během jednání. Takže žádám, aby se, eh, žádám aby se sešli s vyjednávacím týmem parlamentu poslední oblast definice systémového internalizátoru. Já budu co nej, mluvit co nejrychleji. Začali jsme o 15 minut později. Tato otázka samozřejmě již byla zmíněna. Velice stručně já bych chtěla, aby komise jasně řekla v textu přenesených pravomocí, že systémový internalizátor je pouze pro bilaterální obchodování a jsou zakázány e, v jiných typech obchodování. Také chci, aby komise zajistila, že bilaterální obchodování, které je obvykle značné, neprobíhalo uh, jaksi v, ve, v temnu. Uh, Moje pos, můj poslední apel je zajistit při rozvoji legislativy, abychom měli regulační režim, který je dostatečně flexibilní, aby uh, odpovídal změnám v budoucnosti, když se objeví nové technologie, nové typy chování a kultury, nové trhy v důsledku režimu MIFID 2. Takže by bylo zajímavé slyšet, jak předpokládáte, uh, že budete tato opatření měnit, až dojde k těmto změnám. Děkuji. Děkuji. Chci připomenout řečníkům, že musíme skončit v 10.30 a, a nechat si čas na odpovědi. Děkuji. Já se pokusím mm, být stručná. Jak víte, je to obsáhle složité téma, je obtížné to říci stručně. My se snažíme Eh, dělat svoji práci eh, kontroly úrovně dvě velice vážně. Proto přenesené pravomoci ESMA ETS um, um, zmíním podrobně. CMU je potřeba, protože kapitálové trhy nejsou u nás tak likvidní jako globálně. Takže když posuzujeme všechna tato pravidla v tomto duchu, tak bychom měli zlepšovat naše kapitálové trhy, co se týče hloubky a likvidity, aby byly efektivnější, spravedlivější, než snažit se zastavit obchodování, protože máme e, limity kalibrační. Takže já chci poděkovat komisi i ESMA za jejich mm, schopnost tedy nebo možnost s námi jednat. Vidíme, že se věci mění, že už ale nedostáváme informace, které jsme dostávali před několika měsíci, co se, především co se týče RTS. Chci poděkovat mm, komisi za jejich otevřenost při přenesených pravomocech a mm, ty návrhy změn, které jsme dostali, nám pomohly pochopit, jak se vyvíjí e, váš přístup. A vzhledem k tomu, že bereme mandát vážně, tak to velice sledujeme je tady mnoho problémů, které stále mám s těmi v přenesené pravomoci, především v jedné z těchto věcí jsem měla, jsem si připadala, eh, jsem měla pocit, že jsem prohrála v trialogu svůj argument a ostatní vlastně prosadili své argumenty. To je samozřejmě investiční výzkum. To bylo tam byly různé pozice. Tak politický kompromis nedostaneme vždy, co chceme. V tomto případě jsem nikdy neměla pocit, že v trialogu jsme zakázali výzkum jako pobídky a během toho trialogu mm, mm, v podstatě můj argument prohrál, takže já bych podporovala návrh pana Ferbra, aby to tam nebylo začleněno, že výzkum je poměrně minoritní, protože když srovnáte náklady na výzkum s celkovými portfoli aktiv, tak to bude malé. Vzhledem k tomu, že mnoho výzkumných dokumentů se produkují, které vždy nejsou, nevedou k obchodování, tak jak to relativně tedy ohodnotit, to je otázka. Takže měření toho je eh, asi špatná definice toho slova malé. Takže výzkum ehm, v implementaci MIFID nemyslím, že tady není, tady není není ehm, prostor pro řešení selhání trhu. Potřebujeme podporovat investice do našich firm, mm, u kotovaných evropských firm Musíme mm, zajistit, aby trh výzkumu pro malé podniky fungoval. Zakázat to v rámci MIFID 2 není cesta. Unie kapitálových trhů je příležitost přistupovat k tomu pozitivně místo zákazu, což by vedlo k lepším výsledkům pro investory. Druhá otázka, to je um, rozumný obchodní základ. Když jsem na tom začala pracovat v roce 2010, všichni mi říkali o to, že náklad, náklady na data e, jsou vysoká a nedostatek konsolidačních údajů je, konsolidovaných výkazů je problém pro investory. E, my jsme dospěli k tomu textu, takže jsme mm, hledali definici rozumného komerčního základu a navázání poplatku na náklady získávání dat s určitým ziskem pro služby přidané hodnoty, což by bylo zveřejňováno. To by bylo v souladu s mandátem úrovně 2, který by umožnil investorovi rozhodnout, za co je ochoten zaplatit. Chápu, eh, že jazyk metodologie by měl být zveřejněn tedy místo nákladů by vlastně umožňoval nezveřejňovat, pokud by to bylo považováno v komerčním zájmu a to by asi mohlo vyprázdnit celé ustanovení, takže vyzývám komisi, aby zajistila, aby to nebylo vyprázdněné. ESMA RTS velice jednoduchá transparentnost, eh, kterou, jak všichni víte, je něco, co mě velice leží na srdci. Já jsem zklamaná s tím, že nejsou, není dostatek do, písemných dokumentů, které ESMA předložila parlamentu. Především díky novým mm, právním kontrolám. Je ironické, že MIFID je o transparentnosti na trhu zích. Přesto pravidla mm, mm, pro toto nejsou vůbec transparentní, nebo se nejeví transparentní nám v parlamentu. Moje hlavní obava z RTS je samozřejmě v tom, že především u transparent, režimu transparentnosti u trhu především s obligacemi často se citovalo jako e, užitečné vodítko, podle, vzor tedy z USA, které se staly nejlikvidnějšími obligacemi. Přesto to je velice malé procento e, obligací, které jsou považovány za likvidní, takže je důležité, abychom byli opatrní, konzervativní a zpřísnili naše pravidla časem, spíše než e, tam přicházeli s řešením, které e, byl, pokrylo všechno. Jde o postobchodní transparentnost, nikoli před obchodováním, i když se neustále posuzuje, zda to trhy jsou schopny absorbovat. O, tady bych mohla hodně dlouho citovat tabu, problémy s tabulkami ESMA veřejněné v prosinci. Verbálně nám bylo řečeno, že se snaží to řešit. Bez toho, abychom znali podrobnosti, nedokážu říct, že kalibrace, kterou navrhnete, bude přiměřená, uměrná a zda všechny problémy budou eh, pokryty v nových návrzích. Doufám, že Mm, ten, že ladíte, vyladujete svůj, svůj postoj. Ne všechny trhy obligací jsou stejné. To znamená, mm, jedna třída nástrojů není vhodná pro všechny státní dluhopisy například. Eh, my vylučujeme obchody pod 100 000 euro z analýzy kalibrace. Dále eh, chci vědět, eh, zda budou kritéria pro kalibraci Eh, jako velikost emise, čas, doba emise a další um, rekalibrace SSTI. Dále otázka je, zda, zda můžete řešit balíčkové obchody. ESMA neustále cituje mm, nedostatek dat jako problém. A já bych si myslela, že budou rádi, že by akceptovali přístup Mm, zveřejňování různých možností, aby finanční instituce s lepšími zdroji dat a rozpočty jim pomohly kalibrovat ta pravidla. Myslím, že to je e, vlastním zájmu, aby využili různé názory e, k tomu, aby přišli s lepší analýzou toho, co může fungovat. Vzhledem k mnoha problémům s tím prvním veřejným dokumentem ESMI, tak se domnívám, že ten druhý, až ho až projde právním procesem a radou a bude zveřejněn, obávám se, že i nadále budou v tom problémy a že parlament bude mít málo možností to napravit. Mm, trhy eh, eh, státních a jiných obligací nejsou prostorem pro eh, experimentování. Thank you. Děkuji vám. Kora. Pan Dienhozen, prosím. Děkuji, pane předsedo. Stejně jako ostatní bych začala ráda tím, že poděkuji komisi a ESMA Markosi Ferberovi jako zpravodajovi a všem ostatním kolegům za tu skvělou práci, která zatím byla odvedena, ale stále mám ještě spoustu otázek a víme, že Srdce skrývá v detailu, definice, kalibrace, to jsou ty věci, kde to začíná být obtížné. Mnohé otázky už padly ze strany mých kolegů, ale přesto bych se chtěla zeptat eh, možná v jiné formulaci, protože v tom je zahrnuta také naše pozice k tomu tématu. Chci se zeptat na DG, zeptat DG FISMA, Markus Ferber se na to také ptal. My vítáme proporcionalitu, kterou článek 56 zahrnuje. Tam jsou mm, ty požadavky a jak pan zpravodaj už řekl, 56 odstavec 2 MIFID a ten navrhuje mandát pro investiční firmy, které musí poskytovat klientům informace o nákladech a poplacích za produkty. Třeba když nebudou ale k dispozici, co se týká transakčních nákladů, ten návrh zavazuje firmy, aby to vykalkulovali, vypočítali. Myslím, že to je nadbytečné a recita 75 řík, 78 říká, že pod, že by zveřejňování informací podle ostatních dokumentů mělo být dostatečné. To znamená, že jde o to, aby transparentnost byla proporcionální. No, může být to prakticky složité udělat. Proto chci požádat komisi, aby zvážila alternativní přístup eh, tak, aby všechny náklady klientovi byly jasně zveřejněny. Otázku na ESMA, za prvá, co se týká likvidity a Eh, shodnocení prvního příjmu, myslím, že ten přístup je troch, trochu dvojaký, co se týká likvidity. Eh, je tady ten přístup nástroj, nástroj a potom přístup klasických nástrojů, tedy možno využít oba přístupy. Jde tady o to, jaký to bude fixním příjmem na straně klasických instrumentů s diferenciovanými uh, přístupy v závislosti na datovydání. Je tady celá řada národních úřadů, které by rádi měly mít analýzu specifičtější nástroj od nástroje v rámci klasických, včetně denního počtu obchodů. Takovýto přístup by byl lépe schopný zachytit idiosynkrazie individuálních obligací. Měli bychom podpořit takový režim, tak se ptám, jaký máte názor na praktikabilitu takového přístupu nástroj od nástroje. Máte pocit, že to by výrazně zlepšilo eh, situaci, co se týká přístupu? A druhá otázka, ono jich je víc, druhé otázky se týkají likvidity a waiveru balíčků. Co se týká balíčků nástrojů, které splňují určité standardy, tak to je samostatná třída nástrojů, tak aby nebyly e, vystavovány nějakým mimořádným rizikům. Myslí si ESMA, že má mandát na úrovni level 1, aby definovala balíčky jako samostatný e, druh nástrojů? A pokud balíčky mají být považovány za samostatnou třídu, tak bych se ráda Esmi zeptala, co si myslí o zaprvé obchodu, které podléhají transparentnímu režimu, především pokud nejsou všechny instrumenty obchodovány na místě, a nebo ne všechny na stejném místě. Za druhé má balíček být požadován za likvid, nelikvidní, pokud je nelikvidní jeden z prvků, nebo pokud je nelikvidní většina prvků, jaká, jaký bude maximální práh, třeba pokud balíček se skládá z x počtu komponentů, tak bude automaticky považován za nelikvidní a potom determinace transparentnosti před obchodem. Má být výjimka poskytnuta, když jeden komponent balíčku překračuje ten práh, anebo jenom pokud většina prvků ten práh překračuje. Ve čtvrté, má systém být eh, vnímán jako celek, i když jenom menšina komponentů eh, neodpovídá tomu Prahu. A poslední otázka, a na to už jsem na to už tady ta otázka padla v trošku jiné formulaci od kolegyně Doc. V tom režimu výjimek samozřejmě tady je důležité zabránit zbytečným rizikům. Mnozí již naznačili, že Prahy SSDI by se měly snížit. Například někteří navrhovali snížení Prahu na 50 velikosti obchodu. Myslí si ESMA, že takovéto snížení je nutné proto, aby se snížily nežádoucí dopady? Já si myslím, že Eh, pravidelná revize Prahu bude nutná proto, aby kalibrace odpovídala a neměla negativní dopady. Pan Ferber to také říkal. Otázka je, jak rychle se to bude dělat. Měli bychom být opravdu opatrní, abychom nenapáchali školy, které napáchat nechceme. Takže například bude možné mít nějakou rekalibraci každého půl roku, abychom měli revizi celého balíčku. Myslím si, že by to bylo moudré, protože jinak se tady vede příliš mnoho diskusí. Co si myslí ESMA o obchodu pod 100 tisíc eur a kalkulaci fixního příjmu, hlavně když se zdá, že údaje z pravidla jsou menší, než jaké jsou v realitě. Děkuji. Děkuji vám. Fabio De Masi, jako příští. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se být stručný. Děkuji ESMA, děkuji komisi, děkuji zpravodaji, děkuji i zkušeným stínovým zpravodajům za tu práci, kterou odvedli. Co se týká komoditních derivátů, to jsou velice důležité prvky pro reálnou ekonomiku, co se týká pozičních limitů. Bez ohledu na některé otázky, které už tady zazněly, tak ESMA má limity do, 50, do 40%. Podle mého názoru to není v souladu s, se záměrem úrovně 1, level 1. Jde tady o celkovou dostupnou zás zásobu komodity, to jde o to, aby obchodující mohli mít víc než třetinu objednávky na trhu v chráněné likviditě. Podle mého názoru a na rozdíl to může znamenat dokonce větší míru volatility a může to pro reálnou ekonomiku být i destruktivní. Ale jsem schopen pochopit argumenty, které Markus Ferber přednesl. Tedy v extrémním případě ty nízké Prahy mohou být pro trh škodlivé. Jde tady o různé derogace, výjimky poskytované národním dozorem, které mohou někdy sotva být ESMO schváleny. Navíc jsem slyšel, že se tady vede diskuse o to, že základní linie pozičních limitů by měla otvírat uh, úroky, měla by být po mém soudu jasné, že celý práh by se měl revidovat směrem dolů, tak aby se zajistila stejná ochrana trhů, jako jsou outstripy otevřených úroků. Týká se to mnohých eh, klíčových trhů a prosím, aby ta otázka byla zodpovězená. Otázka tedy zní, zda se ta diskuse vede a co si o tom komise myslí. Za druhé, ta poziční zpravodajství jde tady o to, že je tady snižování z 30 na 10, jde tady ten práh ve zprávách a o komise tvrdí, že to není věc, která by se měla preferovat. Je tady článek 88 aktu v přenesené pravomoci, že tady nemá být celá řada dokumentů zveřejňování. Když se podíváme na to, jaké to je s těmi zveřejněnými Prahy, když se podíváme, jak se začíná reportovat 3020, Měli bychom zvolit 20, abychom pak věděli, jak je to s nižší hodnotou. Ta určitá hodnota obchodování je tady 20, možná někdy 30, takže je tady potřeba zajistit transparentnost, je tady mít i záruky, než se to uvede do fungování. Děkuji. Děkuji Sven Giegold. Děkuji, pane předsedo. Děkuji komisi, děkuji ESMA za jejich komplexní práci. Celá řada věcí už tady byla nakousnuta, nebudu to tedy opakovat, ale rád bych nejprve řekl, že co se týká ochrany investorů, myslíme si, že pravidlo o zveřejňování navrhované ESMou, tedy že to koresponduje s textem, a myšlenka, ty, odpovídá to myšlence, o níž jsme hlasovali. Chci zdůraznit kolegům, hlavně Kej, že tady není návrh zakázat eh, cokoliv, eh, především v oblasti výzkumu. Je to o tom, co můžete udělat pod tím krytím. Nejedná se tady o zákaz. Pokud chcete mít výzkum, tak za to musíte zaplatit. A musíte to řešit samostatně a nemůže to být eh, nějak zneužito. Tedy já zatím nevidím, že by kvalitativní kritéria, rozšiřující kritéria, která jsme navrhli, aby byly v článku 47 aktu v přenesené pravomoci v návrhu tohoto aktu, zatím se s tím nenakládá tak, jak to předpokládá level 1. Co se týká pozičních limitů, rád bych zdůraznil body, které zazněly ze strany pana zpravodaje a ostatních řečníků. A rád bych k tomu přidal jednu věc, o níž si myslím, že navíc je docela znepokojivá. A pak je tady ještě věc interpretace toho, co je to same contract, ten samý kontrakt, stejná smlouva. Ta interpretace nakonec totiž může vést k renacionalizaci režimu, a může to znamenat až ex post kontrolu ze strany ESMA. Pokud tohle bude fungo- zda tohle bude fungovat, o tom lze pochybovat a myslím si, že interpretace těch slov same contract, stejná smlouva, je logicky v rozporu s bodem úvodních ustanovení 131 MIFID a stejně tak je to v rozporu s body ve směrnici samotné, kde se jasně hovoří o tom, že by se mělo vyhnout situaci, kdy interpretace toho same contract bude znamenat legálně stejné znění kontraktu. A to není to, co je tím míněno. Když to skrnu, tak eh, riziko je v tom, že celý ten režim pozičních limitů bude takový, že některé smlouvy, které nebudou dostatečně likvidní na to, aby byly stuha kontrolovány, tak to povede k tomu, že vznikne situace, že likvidní komoditní kontrakty nebudou efektivně regulovány a alespoň to vodítko, které je ve standardech, neposkytne záruku a zajištění toho, že to bude regulováno tak, jak jsme kolektivně slíbili svým voličům poté, co se uzavřelo jednání o MIFID. Duch a substance navrhovaných technických standardů a delegovaných aktů nedemonstruje, že cíle, které pro které jsme kolektivně hlasovali, budou skutečně, jsou skutečně dosaženy. A to samozřejmě spochybňuje kredibilitu tohoto parlamentu a Evropské unie jako celku. Jde tady o to, aby se skutečně dosáhlo regulace se nějakých eh, excesivních spekulací deformujících trh na tom senzitivním komoditním trhu. A proto opravdu se musím zeptat, musím vás požádat, abyste zlepšili situaci. Jde tady o to, že to zmínili mnohé frakce i zpravodajové, ale nevidím, že by tady došlo k jakémukoliv posunu, ani opíť. Tedy nevidím, že by to mělo nějaké další dopady. Vaše práce není snadná, máte dozorčí výbor na druhé straně, máte kompromis a pak přijde tenhle hloupý parlament a chce nějaké další změny. Ano, je to složitá situace, ale to je to, Steve, o, čo, o co jste žádali a proto si opravdu myslím, že počet různých komentářů eh, ohrožuje, že tohle nakonec bude přijato a alespoň nějaké reakce, které uh, nakonec berou na vědomí oprávnění, proč, odůvodnění, proč změna není možná. Pokud je tohle tedy všeobecný vzorec, tak to bude problém. Chci hovořit zcela jasně a neumím si představit, že tady napříč různými politickými frakcemi a e, senzitivními názory, které jsou v kompromisu, nakonec budou akceptovat, že budeme mít takovouhle reakci na celou řadu věcí. No a nakonec chci zdůraznit jednu věc která mě opravdu leží na srdci. Všechno, co tady děláme, včetně ochrany investorů v MIFID, je teď ohroženo, protože uzavírající se jednání IMD 2 bude znamenat, že můžete své produkty dát do té pojišťovací smlouvy a všecka vaše krásná práce na level 2 přijde v ní več, protože se tady nepředpokládá žádná úroveň 2 a zveřejnění podle MIFID 2 bude daleko méně přísné. Tedy prosím komisi, aby se podívali na input těch tří agentur opravdu navážno. Jde tady když se hovoří o MIFIDu, tak přikivujete. Víte, že je tam problém, kterému by se snad snadno dalo vyhnout AMD, ale komise v trialogu zatím nejedná. Neslyšel jsem nic o tom, že byste bránili právní povinnost mít ekvivalentní pravidla produktům regulovaným v MIFID 2 a MIFID. Komise ví jednu věc a to je, zná jednu věc a to je smlouva, teda vysívám komisi, aby konečně začala bránit to, na čem jsme se kolektivně shodli. Stejně tak jednání IMD2, 2, IMD2. Všechny diskuse, které se tady vedou o ochraně investorů, v podstatě jsou k ničemu, pokud prostě můžete redesignovat ten produkt do jiné uh, formy a tam už nebude level 2, nebude tady žádné zveřejňování na této úrovni, to znamená, v podstatě to je všechno dostracena a teď se tady komise ptám, proč ona nebrání to právo. Děkuji. Děkuji. Spoustu relevantních politických bodů Teď to opravdu vypadá Vypadá to, že komoditní deriváty celkem na ně plánuje obecně sdílený názor a počkáme se, jaká bude reakce komise na to. Zazněla tady celá řada dost jasných názorů. Ano, já bych chtěl požádat o vyjasnění tohoto bodu, jak je to s interpretací zákazu CSA, zákazu nebo nezákazu. Já si myslím, že to tady není, ale poprosil bych komisi, aby na to jasně odpověděla, možná i ESMA. Dobře, ještě další věc, která to zatím nezazněla, a to je obava z dopadu toho přístupu na vysokofrekvenční obchodování na suverénních trzích a zda komise se domnívá, že je možno zaručit tu specificitu, aniž by došlo k nějakým nezamýšleným dopadům v této oblasti. Teď má tedy slovo komise a ESMA. Děkuji vám, pane předsedo. Těm klíčovým otázkám, které zde zazněly ze strany předsedy zpravodaje stínových zpravodajů. Dovolte mi nejprve za všechny poděkovat. Pro nás je opravdu důležité znát vaše názory, tak abychom mohli finalizovat text. A potom, co se týče těch specifik diskuse, ráda bych uvedla, že co se týče strany ochrany investorů, zvláště toho tématu týkajícího se, jak vlastně se zabývat otázkou výzkumu. Tak eh, na úrovni jedna je zákaz eh, provizí pro eh, manažery portfoli. To se musí tedy v operačních úrovních dvě respektovat a i v aplikaci pravidel úrovně jedna Potřebujeme zde jasnou definici toho pojmu inducement, tak, aby tento zákaz pro manažery portfolia nezávislé výzkumníky opravdu byl aplikován náležitým způsobem. Proto jde o to zavést takový mechanismus, jak tedy chovat eh, k výzkumníkům, aby to nebylo považováno za určitou eh, daňovou pobídku. Takže to musíme řešit eh, v rámci EGS e s národními experty. Od roku 2006 oddělení komise, když komise uvádí, že vlastně výzkum je považován za pobídku a jsou k tomu určité dokumenty k tomuto přístupu. Když nyní budeme říkat, že tomu tak není, tak by to byla vlastně změna politiky a to by si parlament a rada jistě přáli, nicméně by to tedy znamenalo potřebnou změnu textu úrovně 2. Co se týče CSAs, jak víte, ani technické poradenství ESMA, ani různé návrhy, které kologovaly o návrhu delegovaných aktů, zahrnují eh, CS, definici CSA protože to není základ té činnosti. Základ činnosti spočívá v tom, kdy tedy ten výzkum je třeba považovat za povídku, kdy ne. A to jsou ty dva eh, významné pojmy technického poradenství a to je transparentnost a unbundling. Takže já nevím, co to je CSA, protože CSA se definují také různě eh, v různých členských státech, takže my momentálně nejsme schopni odpovědět na otázku vlastně, co to TSA je. Jde o to vyřešit tu otázku e, týkající se těch nezávislých výzkumníků a manažerů portfolio. Potom ta otázka týkající se nákladů, zveřejňování v souvislosti s USIC. Zde jsme již doporučila komisi, aby se touto otázkou zabývala aby nastolila rovné podmínky, takže ano, my se tomu budeme věnovat eh, těmu podnětu ze strany ESMA. Potom klíčová otázka komunitních derivátů v souvislosti s aktivskem vysvětlené pravomoci je zde ta otázka výkaznictví, zde bych chtěla uvést, že když vyhodnocujeme tuto problematiku, tak mnozí hledí do Spojených států a jejich systému, ale naše trhy jsou jiné a i vlastně naše pravidla eh, pro poziční limity jsou také jiné v USA, jak už zde zaznělo, je to 28 smluv, zde v EU by to byly tisíce smluv, takže to musíme také zohlednit při nakalibrování těch požadavků, ESMA to také činí a nyní tedy je třeba na tom pracovat. Eh, SAI zde zazněla otázka těch systematických interanalizátorů, zda jsou či nejsou bilaterální. V textu úrovni jedna jsou považováni za bilaterální, takže musíme se držet prostě toho textu úrovně jedna A otázka eh, týkající se vysokofrekvenčního obchodování, Eh, uvědomujeme si, že se toto diskutovalo na úrovni ESMA, když eh, připravovala technická doporučení a došli k závěru, že by se neměly vytvářet nějaké specifické eh, systémy týkající se Eh, vládních dluhopisů v eh, rámci vysokofrekvenčního obchodování, protože to také vyplývá z eh, textu úrovně 1, takže si myslím, že ta kalibrace ze strany ESMA už zohledňuje ty různé typy trhů, protože tuto analýza zohlednila různé druhy trhů. A dostávám se k závěru, omlouvám se, Eh, ceníme si vašich komentářů, rádi vás obdržíme z Evropského parlamentu další podněty a komentáře. Naším cílem je, aby úroveň 2 byla v souladu eh, v úrovni 1 a eh, úroveň 2 znamenala právní jistotu a interpretační jasnost, protože jde o to, aby se konzistentně uplatňovala pravidla v rámci Evropské unie. Děkuji. Děkuji a nyní pan Major. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také poslankyním a poslancům výboru Ekon, že se s námi podělili o své názory. E, zareaguji na některé z nich a kolegovi potom později dám možnost zareagovat na další. Nejprve obecnější témata. Zazněly zde návrhy týkající se toho, že zde nejsme prý dostatečně transparentní, a říkali se vůle definitivních stanovisek. No my se snažíme být co nejtransparentnější a rádi bychom pokračovali v tomto typu rozprat, jako máme nyní zde. Bylo tomu tak v minulosti a rádi v nich budeme pokračovat, ale je třeba si to uvědomit. E, my jsme výbor, který má 28 členů a celá řada témat, o nich jsme diskutovali zde, není, se ještě stále projednávají, takže my můžeme naznačit, diskutované možnosti nebo ty prvky, které jsou důležité pro rozhodování, ale já zde nemohu prezentovat nějaký definitivní postoj, protože eh, ten musí ještě schválit celý výbor. Potom, co se týče obecně těch technických standardů, na zájem k tomu, co říkal Markus Feber, ano, od toho vlastně ty technické standardy máme, že zde je ta možnost je upravit situaci poté, až uvidíme, jak ten technický standard bude fungovat. Takže nepotřebujeme zde mít fundamentální změnu úrovně 1. A to je právě výhoda toho mít zde tu možnost technických standardů. Podle toho, jak se budou trhy vyvíjet, je budeme moci upravit. Ten proces úpravy by měl e, principiálně trvat asi rok. Rád bych také zdůraznil, že by to nemělo být jenom boha pusté experimentování, ale používáme tyto standardy pro přizpůsobení se vývoje na trhu a v ESMA jsme eh, odhodlání toto sledovat, jak bude, bude myslit implementován. Nyní bych se věnoval některým obecnějším tématům. Transparentnost předobchodní a poobchodní. Ano, zde chci zdůraznit, že to je velice konzistentní souladu s unii kapitálových eh, trhů. Jde o zlepšení fungování trhu z dluhopisy a také zohlednit, že dluhopisy se velice výrazně liší od oblasti kapitálové. A v tom závěrečném návrhu ten počet typů dluhopisů, které se budou podléhat eh, Eh, bude malá skupina nějakých 2000-2500, nějakých 50 tisíc, na něch se budou ta předobchodní a poobchodní pravidla vztahovat. Takže to je jenom část eh, toho dlouhopisového trhu, který se dostane do toho transp- režimu transparentnosti. Už v minulosti jsme jasně uh, uváděli, že konzultujeme s Kofi i IBIA. V posledním verzi návrhu z prosince jsme používali kofia, ale samozřejmě zohledněme obě dvě možnosti a kdyby zde byla granulnější eh, varianta kofia, anebo pohlížíme na to, zda je lepší eh, jít tou cestou EBIA, kde se jde tedy nástroj od nástroje. Trh je zde velice rozpolcený, takže někteří účastníci trhu eh, podporují výrazně kofia, jiní aktéři zase výrazně podporují EBIA. Takže opravdu musíme se zde v tom udělat jasno a jako výbor rozhodnout, ale momentálně vám nic definitivního říci nemohu. Je to opravdu komplikované téma, o kterém se intenzivně diskutuje a musíme o něm jako výbor eh, moudře rozhodnout. Co se týče konzistentnosti PRIPS, MIFID 2 a USIC, Plně podporujeme ten pohled, že na základě informací z dokumentu PRIPS nebo ILSIS byste měli vidět naplňování požadavků MIFID 2, ale momentální požadavky USIC neodpovídají plně eh, požadavkům eh, MIFID 2, eh, co se týče zveřejňování, takže zde je třeba na dané úrovni udělat změny a sladit PRIPS, MIFID 2 a USIC ale to si žádá další práci, zvláště na straně JUSIS. A e, ehm, pobídky výzkumu, ano, tak e, považuje se výzkum za pobídku, to je naše vlastně konzistentní linie, které se držíme jako ESMA a také se držíme stranou té diskuse na téma CSA, protože to není právně definovaný pojem a teď je otázka, zda to je konzistentní, zda to je v souladu s naším bodem, že některé CSA možná ano, možná jiné možná ne, ale vzhledem k tomu, že CSA ještě není definovaný eh, pojem, tak se držíme stranou z této diskuze. A nyní má slovo kolega Rodrigo. Děkuji. Já bych se věnoval hlavně těm komoditním derivátům a dalším. Byly zde některé poznámky celé řady poslanců, které e, řešili tu otázku 25% plus minus 15% bodů. My jsme věnovali velké úsilí při vyladění tohoto systému a prodiskutování ho jeho Nenašli jsme žádný lepší, obecnější systém, který by skombinoval tu potřebu řešit ten velice široký rozsah pozičních limitů, jak o tom mnozí z vás hovořili. Eh, ta velká různorodost těch komoditních derivátů, o kterých se zde bavíme, a ta potřeba harmonizace a jednotného režimu v Evropě. Takže pracujeme na zlepšení toho systému. V některých nelikvidních smlouvách dokonce 40 procent eh, může být eh, nízké číslo, protože někdy eh, máte velice v daleké budoucnosti data vyrovnání. Samozřejmě, kdyby tam byl hedging, tak by tam nepodláhali těm limitům, ale kdyby hedžovali, tak by to byl problém, který by mohl poškodit trhy takže my se snažíme dále definovat eh, kritéria, které budou muset národní orgány aplikovat, eh, aby od případ od případu aplikovali náležitou úroveň. Lidé, kteří to limity komentují, často vycházejí z těch extrémních limitů, například eh, potravinovou komunitu, komoditu a 40% limit. To samozřejmě nemáme na mysli, když definujeme tento rozsah. A musíme si uvědomit, že eh, národní autority budou muset zde postupovat obezřetně, ale je třeba se také postupně přizpůsobovat trhu. Ty limity nejsou statické, je možné je také um, přizpůsobovat a snižovat podle situaci. Eh, to bych řekl jako reakce na některé obavy, které jste vyjádřili, ale musíme prostě čelit realitě, že většina těch kontraktů je nelikvidně, několik málo jich má velmi málo účastníků, takže potřebujeme flexibilitu pro ty národní orgány. Potom zde byla specifická otázka pana Vigolda, zda ta definice stejných e, kontraktů povede k určité renacionalizace, anebo zda potom budou rozdíly mezi jednotlivými státy. Samozřejmě e, je zde důležité stanovisko ESMA. Je třeba si uvědomit, že a i bez eh, právního mandátu eh, ESMA i stanoviska eh, přispívají ke konvergenci postupů národních orgánů, například výjimky obchodní transparentnosti. A zatím tedy ty národní orgány eh, se drží těch doporučení ESMA, nevíme samozřejmě, jak to bude v budoucnu, ale docela to efektivně působí při vyvarování se zvyšování rozdílu mezi členskými státy a nebo zavádění nějaké renacionalizace. Další témata, která byla zmíněna týkající se doplňkových aktivit, myslím, že pan Ferber se ptal, kdo bude tedy měřit ten trh, co bude ten společný jmenovatel pro limity doplňkových služeb a co se bude publikovat. Ano, zde nemáme možnost vykonávat statistiky týkající se celoevropského trhu, ale je to v opatřeních úrovně 1, takže můžeme vypracovat něco, co tyto propočty usnadní. Eh, potom takzvané package transactions, to je důležité téma a právě jste se ptali, zda jsou způsobilé nebo ne a jak se k tomu stavět. Upřímně řečeno, to je právní problém. Um, definice pojmu package transactions hlavně v tom předobchodním transparentním režimu a z hlediska úrovně jedna čistě právního uh, hlediska to je na, zatím nevyřešené, my se tím intenzivně zabýváme, ale zatím vám k tomu nemohu nic říci, ale jsou tam určitá právní Eh, omezení, jak se k těmto transakcím chovat. A musíme zde specifikovat určitý režim. A potom možná ještě jedno další téma týkající se otázky před a po obchodní transparentnosti, zda se mají lešit nebo ne, zda zde mají být rozdílné prahy nebo ne. Ano, to je jedno z témat, které momentálně vyhodnocujeme a asi by zde měly být různé eh, prahy pro jednotlivé okamžiky a předpokládáme, že to výsledek konzultace zlepší celkové prostředí režimu. Děkuji. E, má pan zpravodaj e, nějaké poznámky k dalším krokům? Děkuji vám. Nechtěl bych ani tak hovořit k obsahu, ale spíše k postupu. Za prvé, ať uděláte cokoliv, musíte projít tím úzkým místem Evropského parlamentu a rady. Abyste se na to připravili náležitým způsobem, tak se dnes večer také sejdeme, vyjednávací tým Evropského parlamentu, já i stínový zpravodaje a děkuji za vaši účast. A pokusíme se tedy sformulovat nějaký společný postoj z naší strany, který by měla zohlednit ESMA i komise, tak aby prošly tím zúženým místem, protože jsem dnes pochopil, že vy máte svůj názor, my máme svůj názor a každý si myslí, že má pravdu, ale tak to, to nefunguje. Například v roce 2010 MIFID přišel až potom a my jsme eh, legislátoři a nikoli cesar, tak jenom pro informaci. Takže uvědomte si, že toto není jenom taková hra, že si tady vyměníme názory, pak si každý bude dělat, co chce. Je to otázka spolupráce. A proto my vypracujeme e, naše společné stanovisko, společný přístup Evropského parlamentu a potom se podíváme nakonec, jestli ty akty v přenesené pravomoci a ty prováděcí akty a delegované e, nařízení a delegované směrnice odpovídají našim požadavkům a těm e, technickým a regulačním standardům. A prosím vás, abyste to zohlednili. Děkuji vám ano, aktiv přenesené pravomoci zde má e, komise svoje e, práva u těch neesenciálních e, prvků. Kdyby to byl automatický postup, tak bych samozřejmě nežádal takovýto právní postup. Všichni víme, co to znamená centrální aspekt legislativy a a přenesené pravomoci nemůže být eh, v kontradikci s takovýmto prvkem, ale samozřejmě ten způsob, jakým eh, změna nebo doplnění neesenciálního prvku je prováděna, to je také eh, podléhá demokratickým postupům a my se pokusíme přispět do tohoto procesu a začneme už dnes večer naším setkáním na toto téma, takže já vám velice děkuji za eh, tuto podnou diskusi a výměnu názorů. We move to point eight. Přejdeme k bodu 8 pořadu jednání.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 start, I would like to welcome uh, Elke König. Hmm. Chci přivítat Elke König, um, předsedkyni jednoho výboru pro řešení uh, problémů a místo předsedkyni. Vítejte ve výboru Ekon, toto je první veřejné slyšení po vaší nominaci jako předsedkyně SRB po zřízení rady v srpnu 2014. Takže vítejte, jsme si jisti, že začneme velice plodnou spolupráci. Také chci říci, že jsme dospěli dnes k politické dohodě o, e, mezi parlamentem a SRB podle článku 45 nařízení o SRB. Takže toto bylo velice plodné jednání. E, je to dobrý začátek pro mm, interinstitucionální vztahy mezi parlamentem a SRB. E, v souladu s rozhodnutím koordinátorů v květnu předsedkyně Čanek byla e, přizvána k jednání konkrétně o následujících tématech, o minulých i současných případech rezoluce a byly tam určité problémy, mm, také jednání Rady pro finanční uspořádání, které podle článku 73 a 74 nařízení. Proces plnění podmínek pro aplikaci nařízení 806, ehm, především co týče ratifikace o transferu a mutualizaci příspěvku do fondu, dále otázka důvěrnosti informací během procesu rezoluce. Samozřejmě předpokládám, že paní předsedkyně Kreningova bude prezentovat ehm, její názor na, nebo její pohled na ehm, první kroky SRB a pak kolegové budou pokládat otázky k tématům, které považuji za důležité. Vaši, paní předsedkyně, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Vážení poslanci, jsem velice ráda, že před vás mohu předstoupit. Je to poprvé od uh, slyšení na mém jmenování a je to první oficiální slyšení od zahájení práce uh, Rady SRB. Šest členů Rady mm, z, z, přijalo funkce v březnu 2015. Od té doby jsme pracovali velice tvrdě na eh, to, abychom rozjeli mechanismus fungování SRB. Já se pokusím využít této příležitosti, abych vám vás informovala o stavu jednání při zřízení této rady. Pak se dotknu minulých a současných případů a lekcí, které jsme z toho vyvodili, také e, důvěrnost informací během procesu rezoluce a v neposlední řadě e, fondu jednotného řešení problémů. Tady jsem požádal místo předsedkyni Tim, pana Timor, aby e, přišel dnes se mnou to jeho téma. Takže dovolte, abych Eh, uvedla nejprve několik praktických aspektů. Máme nyní 60 členů personálu, včetně 8 členů eh, pracovních mm, skupiny Evropské komise, která nám pomohla zřídit naši organizaci. Máme kvalifikované zaměstnance, máme i, i genderovou rovnost a mm, rovnost národního zastoupení. Já jsem vždy říkala, že je možné přijímat zaměstnance pouze pokud máte dostatečné e, jiný počet přihlášek vyvážených. Já vždy proto podporuji členské státy, aby zajistili, že skutečně, když žádáme o přihlášky, tak aby mm, i oni to propagovali. Bude následovat další najímání dalších pracovníků, Um, samozřejmě musíme ubytovat naše zaměstnance. My jsme našli konečně dobré prostory pro SRB v srdci Bruselu. Logistické otázky budou finalizovány při eh, stěhování, dostěhování v roce 2016, to je trošku optimistické. Výzva bude tedy, jak fungovat eh, ode dneška do roku 2016. Takže stále hledáme nějaká dočasná řešení. Tedy vedle organizačních věcí, eh, stejně jako každý jiný startup, už se zaměřujeme a intenzivně pracujeme na implementaci mm, mm, jednotných pravidel a postupů, co se týká rezoluce, byly řešení problému institucí, které spadají do naší pravomoci, Vytváříme proveditelné operační, funkční operační pravidla podle nařízení SRM, které budou platit pro všechny fáze procesu rezoluce v rámci bankovní unie. Snažíme se identifikovat a odstranit překážky rezoluce, aby bankovní systém v Evropě byl zdravější. Což je, přesahuje hranice Evropy, je to mezinárodní věc. My jsme rozhodnutím plenárního zasedání SRB vytvořili čtyři výbory pro spolupráci mezi SRB a národními orgány rezoluce, druhý rezol, plánování rezolucí, to je taková naše kuchařka, krizový management a rezoluce, manuál, pro, který popisuje proces a dále příspěvky do fondu, což bude eh, kontinuální. Jsem ráda, že vás mohu informovat, že, doposud, že, že zatím tyto výbory začaly dobře fungovat a doufejme, nám umožní vytvořit eh, zdravou plodnou spolupráci s národními orgány. Naším cílem je manuál rezoluce SRB, který by měl být hotový do konce roku. To je povinnost, to je nutnost. Doufejme, že se to podaří dříve a k tomu se ještě vrátím. Dalším důležitým cílem pro příští měsíce je práce na memorandech o porozumění s různými aktéry, konkrétně s ECB a Druhý nejdůležitější dohoda o spolupráci s Evropským parlamentem a s Evropskou komisí, pardon. Evropský parlament, k tomu se ještě dostanu později. Očekáváme, že bude dohoda s ECB hotová do podzimu. Minulé zkušenosti říkají, že toto bude vyžadovat několik kol jednání. Sdílení informace z ECB je stanoveno v nařízení SRM, mm, je významné pro nás a my jsme v úzkém kontaktu s ECB, s dohledovým mechanismem, aby toto začalo ehm, mm, ještě před závěrečným memorandem o porozumění. Nařízení to umožňuje a není překvapením, že Informace jsou potřeba ve fázi plánování a ne až od ledna, kdy pře, um, převezme, zahájíme náš mandát. Pro úplnost, dohoda mezi Evropským parlamentem a SRB tak tam ta jednání probíhá hladce. Dosáhli jsme politické dohody včera a doufáme, že to podepíšeme co nejdříve, eh, pro, eh, kdy obě strany budou schopny, tedy je to spíše logistická otázka než obsahová. Co se týče mezinárodní spolupráce, to chci také zmínit, probíhají přípravy o memorandu porozumění s státy, které se neúčastní eh, a také se třetími státy. A to jmenovitě USA a další státy. A nyní dovolte, abych přišla k bodům, které vy jste otevřeli. Vy jste zmínili minulé a současné případy rezolucí, konkrétně případ HETA. 1. března to byla neděle, jsem mi zatelefonoval, rakouský kolega informoval mě, že právě zavedli moratorium. To je, jsem si řekla, je dobrý začátek. Jak víte, stávající případy z roku 20, roce 2015 stále spadají do exkluzivní kompetence členských zemí v souladu s národními prováděcími opatřeními. SRB je v přechodné fázi. V roce 2015 již pracujeme na plánování rezolucí, ale až v roce 2016 budeme zodpovědní za vlastní kroky hm, řešení problému. V případě HETA eh, je tady další hledisko. HETA nemá bankovní licenci a proto nespadá pod zodpovědnost SRB. Ani v roce 2015, ani v budoucnu. Omlouvám se. No. Heta nespadá do zodpovědnosti eh, SRB v roce 2015, ani do ní nebude spadat v budoucnu. Nicméně jsme v kontaktu s rakouskými kolegy a budeme to mm, řešit společně s nimi, ale pouze jako vyvozené lekce, tedy jak jsme se poučili z tohoto celého případu, co musíme do budoucna e, zvažovat. Co se týče dalších bank, konkrétně, ale nejenom výlučně, ti, které neprošly mm, revizí e, mm, e, kvality aktiv mm, velice příliš úspěšně, jsme v kontaktu s příslušnými národními orgány, zajistíme, že plány řešení problémů budou vypracovány, bude seznam priorit a ECB má za úkol zajistit, aby banky měly adekvátní plány na obnovu, na oživení a e, řešení problémů. My musíme spolupracovat s nimi, protože tyto plány eh, eh, na řešení problémů jsou důležité pro naši, plánování našich rezolucí. Eh, musí to být v souladu s prioritami, aby to odpovídalo mm, našim prioritám. Teď bych přešla k otázkám fondu a tady měním trošku pořadí. V posledních měsících SRB zkoumala soukromé i veřejné možnosti prefinancování, konkrétně předfinancování ex post příspěvků. To znamená, my jsme se zaměřili na osmileté období nejprve před, před, na, zača- na základě předběžné analýzy SRB dospělo k závěru, že privátní externí finanční zdroje existují v principu No, jsou omezené jak co do velikosti, tak dostupnosti. Diskuse s eh, účastníky na trhu ukázaly, že dedikované kreditní linky regulovaných finančních institucí jsou banky pro SRB nejsou atraktivní z řady důvodů. SRB eh, odhaduje, že úvěrová kapacita Eh, pro bankovní financování dedikovanými um, kreditními linkami neméně než 1 miliarda euro. Přístup na kapitalové trhy, to znamená nebankovní, zdroje se odhaduje na 5 až 15 miliard euro ročně a mohlo by to být až 25 miliard eh, s ohledem na právně, ekonomické, praktické předpoklady, které mohou vést jaksi k nižším číslům v době úvěru. Mm, přístup na kapitové trhy bude výzvou vzhledem k nevyhnutelné složitosti eh, eh, rozděleného fungování fondu, nedostatku externích znalostí o fungování SRM, i když děláme všechno toto, aby, eh, proto, abychom toto zlepšili. A základní, tedy zač počáteční fáze eh, fungování SRB e obecně. Potenciálně to bude vyžadovat externí rating, eh, který bude fond muset dostat a samozřejmě důkaz solidního fungování ehm, mechanismu výběru příspěvku. Takže tady řada otazníků. Minimálně pro tuto chvíli. Časem se to změní, pravděpodobně rok 2016 bude vhodnější chvíle se na to podívat. Na závěr, pokud budou přijata rozhodnutí o konečném mm, mm, přijímání úvěrů, eh, tak to bude podle plenár, plenárním zasedání SRB. Nyní přejdeme k veřejným finančním zdrojům přes prohlášení ECOFIN prosince 20. prosince 2013, podle kterého veřejné finanční, eh, veřej, veřejná finanční eh, možnosti budou poslední možností vyřešení financování příspěvků Expos do doby, kdy SRF bude eh, zřízeno. Zatím to neexistuje. V posledních měsících SRB spolupracovalo s Evropskou komisí, ESM a dalšími institucemi a zvažovalo možnosti těchto mm, uspořádání. My jsme dospěli k závěru, že doporučujeme financování jednotlivými eh, dedikovanými Eh, kreditními linkami ze strany členských států. To bude sloužit jako další likviditní eh, poštář pro SRF, zlepší rizikový profil fondu a přístup na kapitálové trhy a zajistí dostupnost prostředků, když a až budou potřeba. Jsme připraveni začít pracovat na praktických řešení po rozhodnutí na politické úrovni, abychom měli a to nám velice leží na srdci, veřejné finanční ehm, podmínky ehm, zřízeny do ledna 2016. Nyní se dostávám k aplikaci nařízení 806 z roku 2014, to je nařízení SRM. Podle našich informací je to krátký smutný příběh pouze dva členské státy plně ratifikovaly mezivládní dohodu zatím, nebo do posud. Někteří další na tom pracují, co se týče BRT, nevypadá to mnohem lépe. Podle našich informací pouze sedm členských zemí plně transponovali BERD, další se očekávají do konce června, což ukazuje, že mm, většina ještě neudělala domácí úkoly. Takže prosím, chci požádat o vaši podporu. Připomeňte člen, těm členským zemím, které ještě netransportovali BRRD, jak je to důležité pro harmonizovaný výkon mm, našich úkolů, za kterých jsme zodpovědní. Protože BRRD je naším hlavním nástrojem. Bylo by obtížné mít harmonizovaný mechanismus jednotné rezoluce, pokud nedostaneme nástroje, abychom to mohli dělat. Důvěrnost v poslední řadě, neposlední řadě, to je důležité. E, ať je to dohled, rezoluce, důvěrnost informací musí být zajištěna a je to důležité. Mm, v důsledku toho e, režim důvěrnosti Eh, klasifikace mm, měny dat je předmětem diskuse mezi námi, ECB, Evropskou komisí a národními orgány samozřejmě. Pravidla pro zajištění důvěrnosti budou stanoveny v memorandu porozumění s ECB a specifikovány v dohodě o důvěrnosti a nezveřejňování informací. To je ECB a my. Co se týče Evropské komise, my budeme řešit tu otázku v budoucí dohodě o spolupráci, která teprve bude formulována, ale již o tom jednáme na existuje společné porozumění. Co se týče e, sdílení důvěrných informací s Evropským parlamentem, již jsou vhodné návrhy, e, které jsou nyní sjednány v dohodě mezi Evropským parlamentem a SRB. Věřím tedy, že budeme schopni diskutovat tato, tyto citlivé otázky v souladu s režimem důvěrnosti vytvořeným v nařízení o SRM. A dát tedy, za, abychom hm, vzdali hold všem zákonodarcům, nařízení SRM je velice kvalitní, akt, když eh, se podíváte na režim důvěrnosti, který tam má být, takže věřím, že se to podaří. Myslím, že jsem zmínila všechno a eh, jsem připravena odpovídat na otázky, které máte. A nebo tedy eh, dám slovo Timovi, pokud to bude spadat pod jeho odpovědnost. Děkuji. Děkuji za vaši kom- mm, obsáhlou prezentaci. Děkuji za odpověď na všechny naše otázky. Souhlasím s tím, že bychom měli skutečně apelovat na naše členské státy pro plnou implementaci BRD, e stanovení fondu jednotné rezoluce, to je zcela klíčové. A nyní dám slovo prvnímu řečníkovi. Prosím, máte slovo. Děkuji. Pane předsedo, milá paní doktorka Königová, jsem velice rád, že tady dnes mohu být na tomto slyšení a mohu otevřít rundu otázek. Určitě není nějak snadným úkolem prezentovat a vůbec vybudovat orgán, jako je SRB toho, co jste řekla úvodem, jsem vyrozuměl, že vás čeká ještě spoustu práce, než ten orgán od, poč- od počátku příštího roku se bude mustit, moci pustit do práce. Já osobně jsem si jist, že jste na dobré cestě. Mám tři otázky. Za prvé, už jste zmínila, že nové struktury se musí vytvořit pro nový orgán. Zajímalo by mě, jak by ty struktury přesně měly vypadat a co v příštích měsících vy osobně vnímáte jako největší výzvu pro svou práci. No, jaké největší problémy vidíte, že se na vás valí? Druhá otázka. Pro vaši budoucí práci bude nutné komunikovat s národními orgány restrukturalizace a dozoru. Jak ta spolupráce po vašem, po vaše, podle vašeho soudu bude vypadat? A když se podívám na ty národní orgány a na národní dozor, tak hned z toho plyne má třetí otázka. Mohla byste nám říci něco o prvních měsících spolupráce, o nějakém výhledu? Právě jste řekla, že očekáváte zajímavé jednání s eh, ECB, jak to odhadujete, jak to vidíte s Evropskou ústřední bankou a s ostatními bankami? Děkuji. Odpovím anglicky, možná to bude snažší pro ostatní. Děkuji vám za otázku. Za prvé, jaké jsou hlavní výzvy? No, my jsme v počátcích, to znamená, cokoliv děláte, musí být uděláno a kolega Timo by souhlasil. My se prostě snažíme to nějak zorganizovat. Hlavní výzvy bez pochyby jsou zaměstnání nových lidí, Dobře, celou poznámečku beru beru zpátky, ale i voda bude výzvou, nejenom káva. Takže hlavní výzva znamen, bude vytvořit tým. Chceme mít motivované lidi, ale jsou to lidi, kteří mají velice různé kulturní zázemí. Chceme, aby ten tým pracovníků byl vyvážený a chceme, abychom všichni hovořili stejným jazykem a chápali to samé pod tím samým pojmem. Uh, Doufáme, že se nám podaří počátkem roku 2016 se přestěhovat do nových budov, do nových prostor, tak prostory, kde jsme teď, eh, jsou zatím nedostačující, snažíme se tam provizorně nějak obydlet a samozřejmě se budeme chystat na to, abychom se pustili do práce věcné, obsahové, až to začne být administrativně náročné, tak se těšíme na spolupráci s kolegy z Task Force jednotky od komise, to jsou lidé, kteří znají všechny ty procedurální věci. To jsou technikálie. Další věc. Nemůžete 154 bank, některých velmi velkých, nemůžete uh, zvládnout prostě do konce roku. Bude třeba stanovovat priority, zvážit, co se musí udělat. A to trochu souvisí s druhou otázkou. Do určité míry už máme kontakt s těmi národními orgány. Oni říkají, my jsme zatím ti, kdo jsou kompetentní, vy od roku 2016 my tedy musíme definovat jednu velice důležitou věc a to jsou minimální požadavky pro průchodné závazky, tedy my je stanovíme v roce 2016, ale je jasné, že národní orgány a banky nás už nabádají, abychom svou politiku prezentovali už teď, aby to mohli využít pro své plánování restrukturalizací a budou-li se pohybovat dopředu, aby věděli, jakým směrem. Takže bude to takový letný start eh, spolupráce. My jsme v té situaci, že máme některé země, které už začaly včas a mají už docela velké orgány pro restrukturalizaci. Některé už mají více či méně šťastné zkušenosti s procesem restrukturalizace. To znamená, že na rozdíl od ECB a toho dozorčího mechanismu my máme tu možnost, když se pro letošek na něčem neschodném, tak řekněme, uděláme to tak, jak jsme to dělali loni, jak to dělali národní orgány a my budeme postupovat krok za krokem. Spolupráce s národními orgány zatím funguje dobře to také znamená, že výbory, které jsme ustavili, fungují dobře. Máme velice kooperativní práce, způsob práce. Výbor, který se soustředí na spolupráci mezi námi a národními orgány, ten po mém soudu už došel k myšlence, že my bychom pravděpodobně sledovali stejný model rolí, jako má ECB. My se tedy pokusíme udržet spolupráci s SRB a ty národní orgány by měly s námi spolupracovat na jednotlivých případech a v neposlední řadě ECB a kooperace v tom jednotném mechanismu dozoru funguje, my všichni chápeme, co je ve hře, ale ve stejnou dobu ECB je veliká organizace, takže projít celou tou procedurou, třeba výměna informací, prostě chvíli trvá. My je vždycky upozorňujeme, že může přijít čas, kdy tolik toho času mít nebudeme. Děkuji aby se dostalo na všechny, tak prosím, abychom se drželi čtyřminutového limitu řečnické doby. Otázky tedy minuta, minuta a půl a odpovědi dvě a půl, maximálně tři. Elíza Ferreira, prosím. Děkuji. Budu hovořit anglicky, mm, abych vám oplatila vaši laskavost, že vy hovoříte anglicky s námi. Děkuji vám, že jste přišla, děkuji vám, za práci jak vaší, tak vašich kolegů. Mně dělá obavu fakt, že data, která jste nám poskytla na úrovni prvních pozic BRRD, že to skutečně vzbuzuje obavy. BRD by mělo být transponováno do, mělo být transponováno do prosince minulého roku. Zatím tak učinilo sedm členských států. To je opravdu zarážející. Dále ten eh, fakt eh, zatím jenom dva členské státy eh, se podílejí na té mezivládní úmluvě, to znamená do počátku příštího roku před sebou máte opravdu velkou výzvu. Jaký mechanismus máte k dispozici, jaký máte uh, kontakt s radou a s komisí a parlamentem. My samozřejmě uděláme všechno, co je možné pro to, abychom urychlili a vyvinuli větší politický tlak, ale když eh, už jsme v polovině letošního roku, tak si myslím, že to je chvíle, kdybychom se opravdu měli dostat na vyšší úroveň diskusí. Tedy jaký mechanismus můžete k tomuto účelu využít? Druhá otázka se týká backstopu. To je to, co tady stále bylo jako problémová věc. Ehm, nebylo mi to úplně jasné, poprosím, abyste mi to dovysvětlila. Za prvé, jaká je úroveň diskusí o možnosti DSM? DSM by mělo umožnit, když máte jednotný dozor a jednotnou restrukturalizaci, oslovit přímo banky. Zatím mi tedy není jasné, proč ne. A co se týká jednotlivých kreditních linek členských státek, tak si myslím, že to je opravdu velice komplexní věc. Děkuji. Dovolte, bych nejdřív odpověděla na první otázku. Souhlasím. My využíváme všech možností abychom eh, zúraznili, že potřebujeme, aby BRD transponovali všechny země a zároveň by podepsali tu mezivládní dohodu IGA. My všechny upomínáme, ale oni to vědí, ale abych byla férová, tak musím říct, že komise také se na to podívala vydala notifikaci těm členským státům, kterým ještě, které ještě nejsou ve finální fázi a tedy je třeba využít nástrojů, které by to urychlily. A my říkáme, potřebujete určitou míru optimismu, takže ono na to dojde. Backstop nebo bridge funding, my jako SRB už v prvních týdnech, co jsme tady byli, jsme byli požádáni radou, abychom vydali svůj názor na možné varianty. My se teď soustředíme na bridge funding a soukromá řešení od teďka jsou už dostupná jenom málo a veřejná řešení, na která jsme se dívali, tak tady byly různé varianty a tady jsme měli soukromá řešení, pro do, co se týká té snažší fáze. Zatím jsme se nesoustředili moc na to řešení backstop solution zatím, ale je to jasně to, co je příští na řadě. Když jste zmínili ESM, tak já to chápu tak, že ISM e nemůže půjčovat přímo SRM, ale to by znamenalo, že zatím je to v rukou Rady členských států, aby se na něčem dohodli. My jsme předložili nějaký návrh a my budeme naslouchat tomu, jak oni budou debatovat. Sorry, we... Děkuji vám. Beatrix von Storch. Děkuji. Vážená paní Kolonigová, jsem velice ráda, že zde jste dnes s námi pro diskusy a vlastně už včera večer. Já bych se chtěla zmínit cíle BRD, aby náklady pro daňové poplatníky byly co nejnižší, aby ten byl i neplatili oni ve směrnici. V článku 44 je ale veliká řada výjimek eh, rozsahu působnosti byl inu. Mimo jiné zajištěné závazky, závazky svěřeneckých fondů a závazky vůči institucím eh, s platnosti sedmi dnů na ty se stahuje výjimka, takže celá řada pohledávek je eh, privilegována a tyto věřitelé nejsou dočeni. A teď je otázka, zda ta privilegace v rámci článku 44 BRD vlastně vede k tomu, že stát svým způsobem vydává explicitní záruku za tyto pohledávky a to nutně povede také k tomu, že to budou daňoví poplatníci, kteří budou muset platit více za řešení problémů bank. Privilegizace pohledávek eh, se splatností eh, méně než 7 dnů interbankovních eh, pohledávek, tak teď eh, je otázka, zda je další pojištění bank a eh, zajistitelů, to je vlastně pro zbrojené banky bezplatné a to si určitě účastníci trhu všimnou. A mám tuto druhou otázku. Vidíte zde určitou tendenci, že vlastně tato pobítka toho bezplatného pojištění vlastně Eh, povede k dalšímu zvyšování zájmu o tyto produkty nebo ne? Děkuji, hovoříte o velmi důležitém tématu otázka bail-in a úprava článku 44. Eh, dovolte mi říci toto. Důležitý bod článku 44 spočítá v tom, že vůbec jasným způsobem konstatujeme, že existuje bail-in a že bail-in musí existovat. A to předtím, než bude možné učinit jakákoliv jiná opatření. A SRB ve spolupráci s členskými státy pracuje na tom, aby opravdu ten bail-in byl operativní, aby byl realizovatelný. Jeden ze základních prvků spočívá v tom, že zde máte určitou kategorii věřitelů a přednostních věřitelů, nemyslím zde například tě sedmidenní splatnost, ale máte například ty, kdo spoří. A musíte také být schopen doložit, že nediskriminujete žádného věřitele. Ono je to velice technické téma, existují k tomu e, zajímavé přístupy a ten nejdůležitější asi spočívá v tom, že e, při té resolution řešení krize je třeba také přemýšlet o tom, v jakém rozsahu a zde také BRRD o tom něco říká, eh, jakou pozici dát eh, druhořadným věřitelům a myslím, že jsme zde ušli už určitý kus cesty, ale zůstávají zde otevřené témata privilegace těch pohledávek eh, na kratší dobu než sedmi dnů, to je teď operativní téma, já se mluvím, že hovořím Německa, to opravdu velice technické téma, takže zde v tomto nespatřuji žádný velký problém. A poslední otázka týkající se interbankovního trhu, nevidíme zde žádné změny, ale nejsme schopni eh, to říci, protože nemáme vlastně k dispozici veškerá potřebná data. Tuto otázku vám lépe zodpoví centrální banky než my. Děkuji vám. A nyní pan Tojrer. Děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní Königová, i já bych vám chtěl rád poděkovat za to, že jste přišla mezi nás a za váš výklad. Tak, jak už jste, eh, říkali předřečníci, my vám důvěřujeme, důvěřujeme i vašemu týmu a já mám následující konkrétně otázky. Na straně jedné by mě velice zajímalo, jestli byste mi mohla říci, při náboru vhodných zaměstnanců? Narážíte tam na určité limity? A nebo je to snadné sehnat náležité odborníky pro vaše úkoly? A druhá otázka, ta se týká akutních krizí, které nastávají v určitých zemích a zde mám na mysli například Hypo Alpe Adria, Prostě je celá řada eh, potenciálních případů v blízké budoucnosti v Evropě, které eh, by potom přetížily ten rezoluční mechanismus, který se právě buduje. Takže jak eh, hodnotíte nebezpečí takzvané smrtelné zóny nebo implementační zóny a jak tomu nejlépe čelit. A dovolte mi v této souvislosti i dotaz, jak v této souvislosti hodnotíte situaci vývoje v Řecku. Děkuji. Já budu odpovídat anglicky, omlouvám se. Nábor pracovníků. Momentálně si myslím, že netrpíme nedostatkem eh, kvalifikovaných uchazečů. Velice mě těší, že je zde i určitá vyváženost ze strany soukromého sektoru, takže to nejsou jenom zástupci veřejného sektoru, regulačního sektoru, ale i soukromého sektoru. Samozřejmě je to někdy výzva v otázce vyváženosti genderové nebo národnostní, když máte více přihlášek od mužů, tak je potom těžké e, nastolovat tu rovnost při tom, eh, koho vybíráte a to též se týká také zastoupení jednotlivých států, takže mm, opravdu vyzývám všechny, aby se hlásili. Potom to eh, riziko, že budeme přetíženi, až eh, začneme od ledna 2016 řešit krize bank, no já doufám, že nebudeme. Máme zde eh, orgány dohledy, legislativní orgány, kteří se zapojili do toho, aby bankovní systém byl bezpečnější, ale vidím zde i Eh, takovou tendenci, že když se něco pokazí ke konci tohoto roku, že zde eh, to bude možná schvádět k tomu chvíli počkat a vidět, co s tím potom uděláme my, no ale uvidíme, jak to bude. Dovolte mi využít této příležitosti a říct si toto. Eh, ne, není to automaticky logické, že každý má právo být Eh, vlastně eh, řešen ze strany naší. Když se banka dostane do problému, musí se to řešit sama a potom dalším logickým krokem je eh, to insolvenční řízení a pokud by ta restrukturalizace znamenala lepší řešení i z pohledu veřejnosti a byl zde také zmíněn restrukturalizační fond, to je vlastně až úplně ten poslední možný krok. Takže já doufám, že zvládneme práci v roce 2016. A co se týče Řecka, no všichni se díváme na zprávy a vidíme, že řecké banky jsou v eh, ekonomickém prostředí plném výzev, ale co je slibné, že mají velice aktivní a angažovaný eh, tým pro restrukturalizaci ještě nemají BRD, ale jsou opravdu velice angažovaní a jsme s nimi v úzkém kontaktu, s těmito kolegy. Děkuji pán Miguel Viegas za GUE. Děkuji, abych měl tři otázky. Já jsem si bedlivě přečetl váš dokument a všiml jsem si, že existují určité výsledky týkající se 55 bank. A mě by zajímalo, nakolik ta data a ta fakta, která jsou zde předkládána, jsou reprezentativní pro danou situaci. Někdy dochází k určitým omezením pro banky v lepších podmínkách, takže mě by zajímalo, za těch 55 bank odráží celkovou situaci, protože zde máme jenom část těch bank z těch 158, které jsou pod přímým dohledem EU. A druhá otázka. Hovoří se zde o určitém score, je to poptávka po objektivních datech, například o konkurzním riziku, tak, aby mohlo dojít k intervenci v podobě restrukturalizace, tak dochází k pravidelnému vyhodnocování ratingu. Eh, u každé banky se zveřejňují tato data a dávají se k dispozici parlamentu. A třetí otázka týká se bail-inu a výjimek. Až do jakého stupně je konkurzní riziko banky ba, eh, rizikem systémovým a jak lze hodnotit to pro, systémové riziko nákazy tak, aby se eventuálně definovala výjimka pro bail-in. Děkuji. Děkuji, já bych se ráda věnovala první otázce. Těch 55 miliard vychází z jednoho procenta zajištěných vkladů a nyní se staráme o to, aby zde byl mechanismus eh, eh, uniformních příspěvků v rámci bankovní unie. Takže není zde nějaké vyjednávání ve prospěch někoho. A samozřejmě ten eh, cíl se může změnit, když těch vkladů bude více, tak se může navýšit resolution mechanismu a jak ho a priori hodnotit. Ano, to je téma těch takzvaných plánů řešení krizi, které musíme vytvářet. A to se týká také z části vaší poslední otázky. Oni se budou zaměřovat také na propojenost banky, na její systémovou eh, stopu a budeme vyhodnocovat eh, restrukturalizovatelnost banky v souvislosti s jejím významem. Například eh, je zde rozdíl mezi nějakou menší lokální bankou a velkou mezinárodně propojenou bankou. A když dochází k řešení určitých eh, překážek a problémů restrukturalizace, tak samozřejmě přeshraniční otázky, přes hran, eh, otázky přes hranice i EU této restrukturalizace. Zde budeme muset spolupracovat také s našimi mezinárodními protěžky. Ale samozřejmě jedním z našich úkolů je právě zabránit tomu, aby se jednotlivé selhání změnilo v systémové selhání, které by šířilo nějakou nákazu. Děkuji a není Sven Gigold. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu hovořit německy, paní Königová. Jsem rád, že jste opět přišla mezi nás. Já bych měla dvě otázky. Za prvé, když zde máme ty velké systému, takzvaně systémově relevantní banky, až na ně dojde, eh, předložíte zde jasná pravidla, jasné pokyny, proto co očekáváte, aby tyto banky byly restrukturalizovatelné? Máte pro ně konkrétní pokyny? Mě například smysluplné takovouto banku restrukturalizovat, která má více než tisíc eh, nějakých právních jednotek. Eh, neměla by se tato banka prostě nějak rozuměji strukturovat? A druhá otázka, ta se týká interview pro Handelsblad z pondělka. Mě to překvapilo, co jste řekla. Na otázku paní Königová, dnes se všechno dotýká Řecka. Lze zabránit krachu této země? Odpovídáte. Tuto otázku musíte spíše položit řecké vládě. Myslím si ale, že už je teď opravdu relativně málo času. Potřebujeme opravdu mnoho optimismu, abychom věřili, že bude možné ještě včas nalézt jasné řešení. A potom ve vztahu k ELA nouzové pomoci. Hovoříte o tom, že vztah ELA a e, odkladu konkurzu v souvislosti s řeckými bankami, že to je taková plynulá hranice. Já nevím, jestli zodpovědné se takto vyjadřovat ve stávající situaci. Zda to, k tomu máte mandát. A tam se také v souvislosti sou, diskusí o utajování dokumentů, které předáváte parlamentu a jsou zde určité pochybnosti o tom, zda parlament za, e, náležitě nachází s důvěrnými podklady. Zda tedy je možné se takto vyjadřovat v rámci interview v takovéto době. Upřímně řečeno, já jsem dosti překvapen tímto rozhovorem s vámi a zajímalo by mě, co ten rozhovor byl vámi takto autorizován, protože když jsem si to takto četl, tak jsem nemo- nevěřil svým očím. Já se pokusím zareagovat nejprve na vaši první otázku. Systémově relevantní banky, globálně systémové banky, jistě k tomu budou existovat pokyny, co lze udělat. A bude to také znamenat úkoly pro tyto banky. E, samozřejmě bude zde nastavení MRL v rámci TILAC, ale také se zaměříme například na IT systémy, fit for purpose, transparentnost a také strukturální témata, která jste také zmínil. To se netýká diskuse o tom, jaký typ struktury banky je lepší a jaký je horší, ale týká se to Eh, kritického fungování infrastruktury, zda je možné eh, ji izolovat náležitě v rámci skupiny, zda je ta skupina náležitě strukturovaná tak, aby se to mohlo řešit v těch nižších celcích. Ano, pokyny budou, veřejná diskuse bude a něco o tom je známo. A není k mému interview pro Handelsblatt. Když se podrobně podíváte na ten eh, rozhovor, tak se hlavně týkal úkolu SRB. Interview začalo všeobecnou otázkou, tak to bývá, že na všeobecnou otázku bývají delší odpovědi, ano, ale viděli jsme to a eh, to interview bylo v tomto smyslu autorizováno. A vy to považujete tedy za zodpovědné se takto chovat a jaký je vztah tohoto interview k vašemu mandátu? Na to se chci zeptat. Já si myslím, že hlavní část eh, interview se středí na SRB a v té úvodu jsem učinila eh, všeobecný komentář s tím, že musíte být optimističtí a doufat v řešení. Domnívám se, že to je všeobecné konstatování, každý má nárok takovéto konstatování učinit. Děkuji. Já jsem text toho interview neviděl, možná vás poprosím proto, o to, abyste nám ho zaslali, tak abychom se k tomu tématu mohli eventuálně vrátit eh, v rámci pracovní skupiny pro bankovní unii. Děkuji, Jany Marko, Valita FDD. Prezidente, ringrazio la prezidente. Děkuji. Děkuji paní Koenig za to, že mezi nás přišla v této fázi předběžné, aby odpověděla na naše otázky. Já mám tři otázky. Co se týče výběru zaměstnanců, jak to řešíte? Hm, podepisujete dočasné smlouvy s agenturami nebo hm, kontrakty na plný úvazek? Používáte výběrová kritéria nebo jde spíše o kvalifikaci a zásluhy? Třetí technická otázka. Zda tyto systémy mohou řešit bankovní eh, krizi, která je eh, velká jako eh, bankách, jako je Deutsche Bank třeba jsou to často banky, které mm, spekulovaly na trhu spíše než poskytovaly tradiční úvěry. Deutsche Bank mm, ve skutečnosti neprošla zátěžovým textem, testem. A dovolte, abych připomněl, že 55 bilionů derivátů je v derivátech je v holandských bankách. My chceme jistotu pro ty, kteří tam mají vklady, aby věděli, jak ta situace vypadá. Dovolte, abych odpověděla nejprve na otázku na zaměstnance. Nabízíme dočasné smlouvy. Prozatím. Ale SRB zvažuje, že tito pracovníci pak mohou přejít um, nebo dostat stále E, pracovní poměry. Z 60 našich zaměstnanců 8 je z pracovní skupiny komise, dalších 8 je jsou e, zapůjčení národní experti a jsme vděční členským zemím za jejich podporu a zbytek jsou pracovníci, které jsme angažovali, na které se zaměřujeme. Takže máme národní experty, ale také vlastní pracovníky. Otázka, můžeme mít jistotu, že i velké banky jako si mohou být e, řešeny. Já budu skromná a řeknu, že lépe než v minulosti. Samozřejmě, pokud jedna z těch opravdu velkých bank se dostane do potíží, tak to systém pocítí ale systém to pocítí, když eh, jeden z velkých průmyslových gigantů se dostane do potíží. Takže ehm, my chceme, aby ty banky byly řešitelné, aby to bylo transparentnější, což je v souladu s tím, co dělají naše američtí kolegové, co je eh, zaměřením jejich zátěžových testů a jejich práce. My se dostáváme do lepší situace a mm, situace je, nebo sklenice je spíše mm, poloplná než poloprázdná v tuto chvíli. Děkuji, Barbara Kapel. Děkuji. Děkuji paní Kénik za zajímavé úvahy. Řecko je samozřejmě aktuální téma. E, již bylo včera řečeno, že Ehm, mm, podle ECB řecké banky jsou dále solventní a schopni eh, dostatečného zajištění. Od včerejšího interview z Handelsblatt ehm, čtyři eh, řecké banky by měly být předmětem mm, restrukturalizace, pokud nedojde k dohodě. To znamená, vlastní kapitál je, z, je ve ztrátových ehm, kontraktech a ty by mohly být bez, se stát bezcené, bezcenými, jak bylo řečeno v tom interview. Už by neostály v mm, testu kvality aktiv. Mm, s těmito čtyřmi bankami jste asi obeznámena a také mm, co se týče banky HEPA v Rakousku, kdy 1. března letošního roku um, bylo vydáno oznámení, že platby budou eh, zastaveny a plán restrukturizace bude vytvořen do 31.5.2016. 2016. Mm, předcházející mm, test aktiv, který konstatoval v bilanci bank díru 4 až 7,6 miliard, to jsou tedy nesplatitelné dluhy. Je, mm, oni e, spekulovali balkánskými obchody a in, investovali do těchto zemí. Ministr financí řekl, že již nebudou další mm, přídavky těmto bankám a bank, tyto banky do konce roku jsou v režimu restrukturalizace odložení eh, mm, mm, bilancí bylo již dvakrát odloženo a pro banku není situace příliš dobrá. Eh, je tady žaloba komerční banky, která bude eh, muset odepsat euro. Ta ručení je hlavní v mechanismu restrukturalizace. První je vždy věřitel, dokončete otázku, prosím. Moje otázka. SRB v tomto případě, eh, jak bude postupovat, co se týče řešení, jak bude fungovat článek 44 a dále v této souvislosti, jaké eh, podmínky stanovíte pro rychlou dostupnost dat. Děkuji. Ehm, ten, inter, to interview nebylo prohlášení, že se budou restrukturovat řecké banky. To jsem řekla, že když dojde k nějakým podobným situacím v roce 2015, jsou národní orgány zodpovědné. Pro Řecko platí, že ty čtyři banky jsou banky, na které dozoruje ECB a od 1. Eh, ledna za ně budeme zodpovědné. Co se týče HETA, tak Mm, pro eh, HETA my mm, v tuto chvíli ani v příštím roce za ně nebudeme zodpovědní. My vyměňujeme eh, eh, si informace s rakouskou vládou pouze v tom souvislosti, že se celého komplexu po Adria, to znamená po naučení, co se povedlo, co se nepovedlo konkrétním otázkám k článku 44. Jeden z hlavních úkolů, který máme v rámci manuálu rezolucí, na kterém nyní pracujeme, je, jak definujeme minimální požadavky pro eh, mm, eh, eh, eligible liability, to znamená nárokovatelné závazky, jak identifikujeme problémy u bail-in, všechna tato témata a jak to funguje, abychom zajistili, že než půjdeme uvažovat o dalších věcech, eh, tak ručí věřitele, eh, vlastníci a věřitele podle příslušné hierarchie. Omlouvám se, přešla jsem do Němčiny, aniž bych se toho všimla. Děkuji. Na závěr tedy uzavřeme první kolo. Teď už musím být striktní. Jedna minuta a půl na otázku. Abychom měli čas na odpovědi, pak musíme hlasovat. Pan Zalber. Děkuji, pane předsedo. Velice stručně 9. Mm, června Standard Poor's snížili rating různým bankám v Evropě. Znamená to, že situace se zhoršila? Znepokojuje vás to? Druhá otázka. Jak vypadá situace s jinými orgány ve třetích zemích? Slyšeli jsme, že byl opatrný pokrok s FTICC a mě by zajímalo, jak to vypadá s, lati- s jihoamerickými orgány. Některé země přijímají opatření, aniž by eh, zohledňovaly dohody s dalšími orgány v Evropě. V tuto chvíli, v roce 2015, což je přechodný rok, nedomníváte se, že um, orgány pro uh, řešení by měly uh, dávat doporučení harmonogram, zajišťovat, aby se to dodržovalo? Dovolte, abych nejprve um, se věnovala tomu snížení ratingu S&P to je mm, vlastně to se tam odráží to, o čem to se vy odhlasovali, že ratingové eh, agentury vlastně stahují svoji podporu. Odráží to mm, postoj bail-in, je to, není to v podstatě špatná věc. Od, nechci komentovat, zda je ten rating adekvátní nebo ne. Druhá věc – jednání se třetími státy a stranami. Začala postupně, krok za krokem. Začali jsme jednat s americkými protěžky, ty jsou velmi důležití. Nevím, že bychom začali jednat s Latinskou Amerikou, ale k tomu na to dojde. Máme před sebou seznam úkolů. Dále doporučení, metodologie. My spolupracujeme s národními orgány rezolucí. Jak jsem řekla, to funguje dobře. Snažíme se jim dávat doporučení, ale jsme ve čtvrtém měsíci existence, takže to není možné stihnout všechno do léta. Děkuji. Pervanš Perez. Děkuji, že jste mezi nás přišla a hodně úspěchu ve vaší práci. Mm, do zjezdu, na rozjezdu vaší instituce, to je součástí vaší instituce, součástí balíčku, ním jeden pilíř tady chybí. Když do SRB zruš, zřízeno, tak bylo řečeno, že stále chybí ještě jeden pilíř, což jsou depozitní garance. V některých členských zemích je jasné, že je, jsou velké pochybnosti o tom, že by systém dozoru a systém rezoluce byl na evropské úrovni, ale že když dojde k rezoluci, tak co bude, bude mít dopad na eh, banku matatelně v členském státě, pak odpovědnost za garantování vkladů zůstane na národní úrovni. Takže tady je nedostatečná synchronizace těch eh, ve složení systémů. V Evropské unii je to samozřejmě obtížné téma, pak se tam navrhují další možnosti, harmonizace eh, depozitních garancí je jedna možnost to se děje v kapitálových trzích, a nebo další možnost je nejen systém depozitních garancí, ale systém pojištění vkladů. Jak e, ti je váš názor na tyto návrhy? A do jaké míry je to pro vás důležité? Já jsem zde, prosím. Vy jste mě hledala, já jsem zde. Do jaké míry jsou tyto prvky pro vás důležité? Co se týče konsolidace eh, legitimity a důvěry vaši, ve vaší instituci. Je jasné, že bankovní unie má mít tři pilíře. Dva hlavní existují. Program garance vkladů, to jsem vždy říkala, První krok je to harmonizovaný, eh, harmonizované na národní úrovni, tak to už je lepší, než to bylo dřív. Můžete pokračovat dál. Dále eh, škodí SRB Eh, že ještě není jednotný systém v Evropské unii, aby řekla, že ne, ale je to téma, na které musíme, eh, tam musíme věnovat pozornost. Děkuji. Další řečník je Markus Ferber. Děkuji. Já budu stručný. V minulém týdne EBA a v eh, technickém poradenství vývoj vývoji SRB zmínila, že EBA a SRF přiznává určitý manevrovací prostor stanovení minimálních ob- cílových objemů, to znamená všechny kryté vklady o začátku nebo konce e, rozjezdové fáze. A má smysl zvýšit minimální cílové objemy. Další otázka, jak se budou e, ty objemy rozdělovat během počáteční fáze. Jak využíváte tento prostor? Zůstane to u toho jednoho procenta, co bude referenční číslo? Má to smysl na začátku této fáze e, větší počet příspěvků než na konce, aby byla zajištěna e, rychlá akceschopnost? To jsou velice platné otázky, my jsme teprve začali na nich pracovat v našem výboru, když mm, jste tady v SRB, doufáte, že peníze budou co nejrychleji. Ale my teprve hodnotíme návrh EBA, které bude, který bude projednán s komisí a pak se uvidí. To byla velice otevřená odpověď. My ještě nemáme konečné rozhodnutí z RB. Ne, ale kdy bude trh znát vaši interpretace návrhu EBA? EBA? myslím, že to chceme vyřešit do podzimu. Zeptám se kolegy. Děkuji za otázku. EBA dala své mm, stanovisko komise. Další fáze bude, že komise mm, vypracuje další úroveň aktu a doufejme, že dáme naše stanovisko nebo požádají naše stanovisko v tom procesu a komise pak finalizuje druhou úroveň aktu a pak budou, bude implementace na základě toho. Obecně dokument EBA identifikoval potřebu minimální úrovně fondu 55 milionů euro, aby nebylo e, příliš brzo menší, nebyl příliš mnoho menší výběr příspěvků musí být co nejkonstantnější ten proud, protože to bude základ pro výběr těch 55 euro. Děkuji. Josef Simon. Eh, paní Keniková, vy jste předtím jasně řekla, kolik členských států ještě ty dokumenty neimplementovaly, ačkoliv to měli udělat do konce roku minulého. Otázka na vás. Teď si představte, že v jednom z těchto členských, 11 členských států, starých, mladých, velkých, malých, dojde k nějakému většímu případu. Jak podle svého odhadu to vidíte, i když formálně to ještě neimplementovali, přesto obsahově budou schopny podle toho postupovat, anebo ta restrukturalizace bude podle klasického mustru z peněz daňových poplatníků? A jak to vidíte pro svou činnost od roku 2016, až to bude ve vaší kompetenci? Myslíte si, že musíte vycházet z toho, že 11 členských států, které BRD ještě neimplementovali, budou na tom tak, že nedojde k žádnému zdržení z vaší strany? A za třetí, platby do fondu restrukturalizace. Jak to bude s obtížemi při realizaci v členských státech? Jak se to bude řešit s plněním fondu? Bude to mít nějaké vlivy, anebo to bude bez dopadů na rychlost, podle vašeho odhadu? Začnu první otázkou. Myslím, že dobrá zpráva je, že všechny tehle členské státy mají zástupce na svém plénu, na našem plénu, to znamená spolupracují, ale samozřejmě pokud nemáte právní bázi pro něco, tak to může být výzva. Víte lépe než já, že v určitém bodě směrnice může být přímo aplikovatelná, ale já skutečně tlačím lidi do toho, aby BRD byla implementována. Pozitivní část toho je, že členské státy, všechny z nich, už začaly vytvářet potřebnou infrastrukturu, i když zatím není k dispozici. Platby do fondu, ano, do fondu, ano. Vy jste jasně viděl, že tady hraje roli mezivládní dohoda, a potřebujeme všechny členské státy, aby platili do tohoto fondu. V tuto chvíli vůbec odmítám přemýšlet o tom, co by kdyby. Děkuji. Goodman Holkmark, prosím, děkuji. Děkuji vám za prezentaci. Mám takovou obecnější otázku a to je váš názor na to, jak se změnila krajina, změnil terén. Diskutovalo se tady o jednotlivých změnách v legislativní sféře a mě by to zajímalo, jaký, jak vy to vidíte. Jaký je váš názor na to, jak je to s restrukturalizací bank, jak se ta situace změnila, jak se změnil, zmírnilo riziko v tohoto systému. Když se na to podíváme dnes, kdy zatím není legislativa implementována ve všech členských státech, ale jak to podle, soudu vaše, jak to podle vašeho soudu bude, až to bude implementováno, až bude potřeba podniknout nějaké kroky. Děkuji vám. No, je vždycky těžké dávat nějaké absolutní odpovědi, ale když se podíváme na implementaci právních změn, BD a tak dále, tak tady bylo spoustu práce už provedeno ne ve všech členských státech, ale pro velké banky to bylo jasně něco, co přišlo ze předu od FSB. Tady ty banky jsou teď v lepší situaci než v situaci v krizi, ale samozřejmě stále je co dělat ale systém jako takový je transparentnější a v daleko lepší formě, než byl předtím, ale víte, že stále je co dělat a není toho málo. Děkuji vám. Poslední otázka, na Fernandez. Děkuji vám a dobrý den, paní předsedkyně Königová. Chci se chopit té otázky, kterou řekla Pervanč Perez. Jak je to tedy s garančním fondem? V tuto chvíli jsou to národní, ale někdy jsou i evropské fondy. Jak je to s tím vlastním restrukturalizačním fondem? Prosím, abyste nám, vy, kdo nově přicházíte, umožnili završit naše debaty, ono je to pro řečníky obtížné. Děkuji, pane předsedo. Takže, už jsem řekl, že nerozumím úplně přesně tomu, proč ten restrukturalizační fond od určitého procentového podílu vkladů bank funguje tak, jak funguje, protože ten restrukturalizační fond by vlastně se měl věnovat, měl by krýt rizika dalších situací a ne vklady. Ty vklady jsou pojištěny na národním měřítku, tedy banky přispívají do toho národního fondu, ale i do toho Evropského restrukturalizačního fondu a teď je třeba vidět, jak budou banky přispívat do Evropského restrukturalizačního fondu, protože celý systém pojištění, celý systém pojištění finančního systému a, a banky byly přece těmi, kdo způsobili finanční krizi posledních let a nedělá vám starosti, že při tomhle systému pojištění to nakonec bude financováno přes vklady a že tím v podstatě se ty dluhy budou stále zlevňovat? A také jste řekla, že sankce, které bude uvalovat ECB jako dozírající orgán, že to vlastně zlepší a usnadní situaci toho restrukturalizačního fondu? Myslíte, že se tomu budete věnovat i v budoucnosti? Pokud s ním chce odpovědět nejdřív na vaši první otázku. Co se týká odkazu na příspěvek do fondu, to bylo politické rozhodnutí, že je tady ta reference pojištění vkladu. To mohli byste si myslet, že se to bude dělat podle celkové výše bilance, ale politicky to bylo takhle rozhodnuto. Já jsem u toho nebyla, když se to rozhodovalo. A potom přetížení systému, když je ten eh, restrukturalizační fond, případně národní restrukturalizační fondy, myslím, že to jsou náklady na bezpečnost systému a je jasné, že bankovní eh, systém eh, musí být zabezpečený, ale to jsou prostě ty náklady na tu bezpečnost. A druhá otázka. Doufám, že jsem vám správně porozuměla v překladu. Tady sankce Hovořil jste o tom, že sankce, které uvalí centrální banka nebo regulátor, by mohly být využity k tomu, aby šly do toho SRF. Je to zajímavá myšlenka, ale není na nás, abychom o tom rozhodovali. Děkuji vám, děkuji paní König z SRB za tyto skvělé informace v rámci tohoto prvního slyšení, druhý, druhé budeme mít v říjnu, pak budeme hlasovat o té dohodě mezi dvěma institucemi a Tedy počátek té interinstitucionální spolupráce byl víru zažilý. Myslím, že užitečné bude na tři minutky přerušit, abychom se mohli připravit pro hlasování. <laughs>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 So, dear colleagues, I think... Milí kolegové, myslím, že se tady můžeme pustit do dalšího bodu a to je hlasování. Jak víte, první hlasování se týká opětovné konzultace. Pardon, omlouvám se. Pan Demasi, jenom jsem chtěl chtěl ohlásit, že nemám hlasovací kartičku a budu hlasovat tímto způsobem. Kolik lidí je to bez hlasovací kartičky? Vy všichni ta samý? Taky bych se zeptal, aby bylo, požádal bych odložení hlasování Berezovy, Berezovi zprávy. Ono to přišlo až ráno a těžko jsme o tom mohli diskutovat, o tom, jak hlasovat. A za druhé, my jsme žádali o to, aby se o 27 pozměňovacích návrzích hlasovalo samostatně, ale je to velmi citlivé a musí se o nich hlasovat a myslím, že hlasovací listina není připravená, tedy žádám, aby se to odložilo. Jsou to dvě různé věci. To je věc, zda ty pozměňovací návrhy jsou či nejsou pokryty. To nic nemění na tom, když to posuneme nebo neposuneme. Možná se vám to nelíbí, ale tady jde o to, jak jsou ty pozměňovací návrhy eh, pokryny, pokryty. Tady jde o hlasování. Když byste o to, kdyby o to požádala zpravodajka, tak eh, pak by se to dalo, ale teď budeme, eh, teď jsme o těch platebních službách. Máte něco k těm platebním službám? Teď hlasujeme o platebních službách nejdřív. To je bod pořadu jednání číslo 9, opětovná konzultace výboru článek 73 jednacího řádu platební služby na vnitřním trhu. Pan Tajany se hlásí o slovo, ale máte opravdu minutu. No, náklady na fragmentaci obchodních služeb 130 miliard eur ročně, to jsou ohromné náklady, které je možno snížit a za to můžeme mít nové platební služby. Ta směrnice se týká také vylepšení platebního systému ve prospěch spotřebitelů a firem. To je dobrý výsledek a vyjednávací tým parlamentu to dokázal svou rozhodností uhájit. Chci poděkovat stínovým zpravodajům i místopředsedovi Ferberovi, který vedl jednání s dialogem. Děkuji sekretariátu Ekono za skvělou práci na všech úrovních. Skvělá práce, děkuji. Děkuji vám za vaše slova díku. Teď budeme hlasovat jmenovitě, tedy prosím nejdřív to otestujeme, to bude užitečné. To je testovací hlasování, zahajuji hlasování. Dobrá, končím hlasování. Pan Karas také nemá kartičku. Takže zeptám se, kdo je bez kartičky, pan Karas, pan Demáze, je to tak? Ostatní kolegové jsou v pořádku, takže prosím sekretariát, aby je přepočítávali. Teď tedy můžeme přejít k hlasování o dohodnutém textu o platebních službách na vnitřním trhu. Zahajuji hlasování. Dva z ledové strany navíc, pokud započítáme pana Karase. Pořád jeden navíc. Dobrá. Hlasování. Přijato. Gratuluji. Teď teď se postoupíme podle procedury Berezové zpráva. Vidím tady žádost o odložení. Máme tady tu žádost, pokud chcete hlasovat o návrhu odložit, zase vás poprosím, abyste se k tomu vyjádřili. Prosím. Prosím tedy. Děkuji. Já bych rád upřesnil jednu věc. Já jsem právě slyšel to, co říkal pan Ertusan týkající se pozměňovacích návrhů. A my máme podobnou eh, problém, protože jsme měli 15 pozměňovacích návrhů, které jsou v kompromisech, ale myslíme si, že nejsou jakýmkoliv způsobem provázané s kompromisy. A stejně bychom ty kompromisy zamítli, protože neodráží naše pozměňovací návrhy. Takže by bylo vhodné toto odložit, protože bychom potřebovali řádný postup který odráží ty náležité kompromisy. A já nevím, jaký postup bych zde mohl použít, nebo jaké pravidlo, a také nevidím, podle čeho vy můžete rozhodovat o tomto specifickém bodu. Pane kolego, já vám mohu dát jasnou odpověď. Nebudeme o tom tady diskutovat, je to vyjasněné a já vám odpovídám toto. Eh, pozměňovací návrh může padnout ze dvou důvodů. Buď proto, že je pokrytý kompromisem, anebo proto, že je v rozporu s kompromisem. Takže text kompromisu, jakmile bude přijat, tak padne ten pozměňovací návrh. A proto některé ty pozměňovací návrhy eh, se o nich nehlasuje a o jiných se hlasuje. To eh, vyhodnotil takto zpravodaj a já jsem to zkontroloval a podpořil a máme k tomu vypracovaný hlasovací seznam a nemůžeme o tom diskutovat. Ale dalo zde tedy návrh o odložení hlasování a pokud chce další kolega podpořit tento návrh, tak ještě požádám kolega, aby eh, eh, hovořil proti. Pane Tojere, my bychom chtěli požádat o odložení, ale s jiným zdůvodněním. Máme zde 75 stránek hlasovacího seznamu. A Rozhodně nestihneme to do 12.30 a já mám setkání s generálním uh, tajemníkem z USA. Předseda, tak buďte ale rychlí v diskusi. No, zkrátka nestihneme to a žádám tedy, aby příště bylo více času pro takovéto hlasování. Ano, to je jasné a to také motivuje k tomu, abychom byli struční. Pane zpravodaj, vy chcete být proti hlasování? Ano, takže... Pane Luke, prosím vás, jestli máte něco dalšího, tak ano, jinak jestli budete opakovat to, co zaznělo, tak ne. Nechci mě jenom domluvit. Já plně podporuji to, co žádají kolegové odložit hlasování. A navíc mám další důvod. Myslím si, že další kompromis předseda přerušuje. Nenechám vás domluvit, pane kolego. Takže je zde požadovat odložit a důvod je jedna, podle prostupu někdo musí hovořit pro a někdo proti. Každý může ještě dodat další ospravedlnění, ale to už není zapotřebí. Už jsme slyšeli dva důvody, proč to odložit, tak teď budeme hlasovat o tom odložení. Tak to ten postup jinak nefunguje. Pane Balsi, prosím. Pane předsedo, když dovolíte. Myslím si, že byste měl nechat lidi domluvit tak, aby ty důvody, které chtějí uvést, mohly uvést. Jestli to ve výsledku něco změní, to je další otázka, ale tento postup se mi zde nelíbí. Když kolegové z nejrůznějších frakcí chtějí představit své důvody, tak si myslím, že by to mělo být náležitě připuštěno, stejná práva pro všechny. Já se omlouvám, je zde požadavek odložit hlasování. Já jsem, to je jasný požadavek, odložit hlasování a požádal jsem o jedno vystoupení pro a jedno vystoupení proti. Toto je standardizovaný postup. Pokud chcete přidat další e, zdůvodnění, ano, je to možné, ale je to naprosto zbytečné, protože je jasné, o co jde. Slyšeli jsme zde tady postoje týkající se tedy distribuce kompromisu a něco, že to hlasovací seznam je příliš dlouhý a vy máte další zdůvodnění. Ano, já už jsem to zdůvodnil na začátku svého projevu a sice je zde nový takzvaný kompromis od pana zpravodaje, který ovšem není žádným kompromisem a bylo to velice narychlo oznámeno pravodajem a v podstatě je to jenom separátní pozměňovací návrh, o kterém bude umožněné hlasovat. Zatímco ty včas odezdané pozměňovací návrhy vámi vlastně e, byly e, odsunuty, takže toto není spravedlivé. Děkuji. Chce něco k tomu říct pan zpravodaj? Ne. Takže můžeme hlasovat o tom požadavku odložit hlasování. Kdo je pro odložení hlasování? Kdo je proti odložení hlasování? Bylo to zamítnuto, chcete elektronickou kontrolu, zahajuji hlasování. Přebývá jeden poslanec EPP. Teď je to v pořádku, končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Takže budeme hlasovat. I told that I don't know why. Takže nejprve musíme hlasovat kompromisu E. Nevím proč, ale to tak. Ne, Kompromis A, omlouvám se. Takže o kompromisu A hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis E. Kdo je pro? A teď jsem se dopustil chyby, omlouvám se. Hledám tento kompromis. Kompromis E, čtyři části. První část, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část, pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Třetí část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Čtvrtá část, to je pro, proti, zdrželi se, přijato. A není kompromis B. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis C, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis D, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Přijato. Kompromis F. Hm, o Dčku jsme hlasovali, takže kompromis F. Kdo je pro? F eh, po částech první část. První část kompromisu F, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis G. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis H. Kdo je pro první část? Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis. I. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato 183, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ample 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis G, kdo, po pěti částech, první část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Třetí část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel přijato, čtvrtá část kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, pátá část kdo je pro, proti, kdo se zdržel přijato, pozměňovací návrh 206, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto 207, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 211 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 212 je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 213 je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 216 je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis K, kdo je pro,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 Kompromis M kdo, po třech částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato, druhá část, pro, proti, zdrželi se. Přijato, třetí část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato, pozměňovací návrh 286, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Zamítnuto, kompromis N, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Přijato 295, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 299, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 300, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Zamítnuto IMKO 2, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Přijato Imko 3, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Imko 4, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis O ve dvou částech, první část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis P, ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Přijato. Pozměňovací návrh 319 pro, proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. Imko 6, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. Kompromis Q, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Kompromis R, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Přijato. Pozměňovací návrh 364, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 367, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 368, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Zamítnuto a prosím, zvedejte náležitě ruce. Kompromis S ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis T po dvou částech. První část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel přijato. Pozměňovací návrh 494, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis U, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis V, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. IMKO 5, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. MPL 6, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. M po 7, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Přijato M po 8, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Zamítnuto po 9, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Zamítnuto po 10, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto po 13, kdo je pro první část, proti, zdržel se. Zamítnuto druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel přijato, třetí část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ample 15, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 16, kdo pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, Ample 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, Ample 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis dvojité V pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis X ve dvou částech. První část do je pro, proti, zdrželi se přijato. Tři, druhá část do je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 446 do je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis Y pro, proti, měl se zdržel přijato. Kompromis Z ve třech částech. První část je pro, proti, kdo se zdržel. Přijato, druhá část pro, proti, kdo se zdržel. Přijato, třetí část pro, proti, kdo se zdržel. Přijato, kompromis A a ve dvou částech. První část je pro, proti, kdo se zdržel. Přijato, druhá část pro, proti, zdržel se přijato Kompromis A, B ve třech částech. První část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část, pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Třetí část, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AC, dvě části. První část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. A prosím, zvedejte náležitě ruce. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 502, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto, kompromis AD, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 521, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 522, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto 523, pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 524 pro, proti, drželi zamítnuto. Kompromis AE, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis AF, to tři části. První část, kdo je pro, proti, přijato. Druhá část pro, proti, drželi, přijato. Třetí část pro, proti, drželi Přijato. Návrh 446, kdo je pro, proti, drželi zamítnuto. 551, to padá, pardon. Pod, padá. Kompromis AG, kdo je pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis AH pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis a i pro, proti, pro, pardon, pardon, pardon. První část pro, proti, zdrželi, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis A je pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis A K pro, proti, zdrželi, přijato. Inko 11, dvě části. První část pro, proti zdrželi zamítnuto. Druhá část pro, proti zdrželi přijato. Imko 12 pro, proti zdrželi zamítnuto. Kompromis AL, kde je pro, proti zdrželi přijato. Kompromis AM po dvou částech pro, proti zdrželi přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi, přijato. E, návrh 619 pro, proti, zamítnuto kompromis AN, pět částí, první část pro, proti, že přijato, druhá část pro, proti, přijato, třetí část pro, proti, je, přijato, čtvrtá část pro, proti, drželi přijato. Pátá část pro, proti, drželi přijato. Kompromis AO, dvě části. První část pro, proti, drželi přijato. Druhá část pro, proti, drželi přijato. Kompromis AP, pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis AQ, první část pro, proti, zdrželi, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis A, R, první část pro, proti, zdrželi, přijato. Kom, druhá část pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis A, S, pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis A, T, dvoje části. První část pro, proti, drželi přijato, druhá část pro, proti, drželi přijato, kompromis a U pro, proti, zdrželi přijato, kompromis a V pro, proti, zdrželi přijato, kompromis a kde je pro, proti, zdrželi přijato, kompromis, eh, návrh 7 DS9 pro proti zamítnuto, kompromis AV pro proti zdrželi přijato, kompromis a X, kdo pro proti zdrželi přijato, kompromis a Y pro proti zdrželi přijato, kompromis a Z pro proti zdrželi přijato, návrh 758 pro proti, drželi zamítnuto. Kompromis BA pro, pro proti, drželi přijato. Kompromis BB, kde je pro, proti, e, přijato. Kompromis BC pro, proti, drželi přijato. Kompromis BD pro, proti, drželi přijato. Kompromis BE pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis B, F, pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis B, G, pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis B, H, pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis B, I, první část, pro, proti, zdrželi přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi přijato. Návrh 819 pro, proti, zamítnuto. 820 pro, proti, žili přijato. Nemusím hlasovat o původním textu. Ověříme 820, otevírám hlasování. Končím hlasování, je to přijato kompromis BP pro, proti zdrželi přijato. Návrh 66 pro, proti zdrželi zamítnuto. 70 pro, proti zdrželi zamítnuto. Kompromis BQ pro první část, pro, dru, proti zdrželi přijato. Druhá část pro, proti zdrželi přijato. Přední část pro, proti, zdrželi přijato. Návrh 90 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 91 pro, proti, zdrželi zamítnuto. Kompromis BR pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis BL pro, proti, zdrželi přijato. IMKO je pro, proti zamítnuto kompromis BS, ústní pozměňovací návrh zelených, hlasujeme nejprve ústní pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi můžeme hlasovat, bude to zamítnuto, ale zase měli jsme asi 70 hodin jednání. A někdy ta slova byla začleněna, někdy ne, to bylo součástí jednání, takže kdybychom je tam vrátili, tak by bylo e, čistší, kdybych prostě byla proti, protože to bylo součástí uh, e, 70 hodin jednání, to by bylo fair. Objecting for, for, for, Čtyři uh, lidé musí zvednout ruku. Takže hlasujeme o kompromisu bez ústního pozměňovacího návrhu pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis BK pro, proti, přijato. Kompromis BM pro, proti, zdrželi přijato. B je pro, proti, drželi přijato. BO, pardon, BO pro, proti, zdrželi přijato, B je pro, proti, zdrželi přijato, 129 pro, proti, zdrželi zamítnuto, 131 ústní pozměňovací návrh pro námitky, čtyři osoby, ano, takže budeme hlasovat o textu bez ústního pozměňovacího návrhu pro, proti, eh, že je přijato. Ověříme. 131. Zavírám hlasování. Jeden za EPP příliš mnoho, končím hlasování. Um, zamítnuto. Ample A pro, proti, zdrželi zamítnuto 132 pro, proti, zamítnuto 133 pro, proti, zamítnuto 134 pro, proti, že zamítnuto 135 pro, proti, zamítnuto 136 pro, proti zamítnuto 137 pro, proti zamítnuto 139 pro, proti zamítnuto 140 pro, proti zamítnuto IMKO C pro, proti zamítnuto IMKO D pro, proti drželi zamítnuto IMKO E pro, proti drželi zamítnuto Původní text cita c 1 pro, proti, přijato, citace 2 pro, proti, žili přijato. cita c 3, pozměňovací návrh 2, cita c 3 pro, proti, zamítnuto. Citace č, eh, původní text, citace 4 pro, proti, přijato, citace 5, původní text, a bude se hlasovat unblock. Někdo má namítky? Pro, proti, přijato. Návrh 3, pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Původní text pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 4, pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Původní text pro, proti, zdrželi, přijato. Původní text, citace 11, pro, proti, žili přijato, návrh 5 pro, proti, žili zamítnuto původní text pro, proti, drželi přijato. Citace 13 a 14 an blok pro, proti, e, přijato, návrh 7 e, pro, proti, zdrželi přijato, návrh 8 pro, proti, drželi zamítnuto, Návrh 9 pro, proti, zdrželi zamítnuto původní text, citace 15 pro, proti, zdrži, přijato návrh 11 pro, proti, zamítnuto původní text, citace 11, eh, 16, pardon, pro, původní text, citace 16 pro, proti, Ověříme původní text citace 16. Konec hlasování. přijato. Původní text citace 16, návrh 12 pro, proti, zdrželi zamítnuto. Původní text citace 17 pro, proti, zdrželi přijato. Návrh 16 pro, proti, zdrželi přijato. Návrh 20 pro, proti, že zamítnuto původní text, citace 19 pro, proti původní text, citace 19. Jste všichni pro? Is the original text of citation 19. So is in favor, I think. I see. Okay, in favor, against abstentions adopted. Amendment 22